Jako první jménem rady dostává slovo eh, pan Dela Vidova. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych se chopil příležitosti a i za radu abych eh, eh, poděkoval za cenu Karla Velikého. Milí poslanci, na zasedání prosincové Evropské rady budou hlavní témata eh, dvě. A to téma investice a Ukrajina. Finanční krize a e, zadlužení vedlo Evropskou unii k tomu, že přehodnotila svoji hospodářskou strategii a e, Evropská rada tedy bude hovořit především o této strategie a e, především o investicích. Evropa potřebuje investice. Existuje velká rezerva projektů, investičních projektů, které lze využít aplikovat, ale ambiciozní projekty ne vždycky naleznou své finance, i když jejich evropský potenciál je obrovský. Samozřejmě jsou zde určité důvody pro tuto situaci, krize, měla velký dopad na chování nás všech, tedy eh, hospodářských subjektů a především soukromých investorů i států, a což vedlo k velké obezřetnosti, opatrnosti, což eh, eh, nevedlo k očekávaným výsledkům. Ale tato situace již nemůže pokračovat. Jeden z hlavních cílů Evropské rady tedy bude právě oživit eh, důvěru, znovu nastolit eh, eh, důvěru, zlepšit investice a rámec pro investice v Evropě. Evropská rada tedy předloží určité hlavní směry ve třech hlavních sektorech. Za prvé, E, i půjde o to vytvořit Evropský fond pro strategické investice. E, tento fond bude mobilizovat nové investice v letech 2015 až 2017. Bude, třeba, a bude potřeba, aby obě instituce na tom spolupracovaly jakožto e, zákonodárné orgány. Musíme pracovat rychle na budoucím legislativním návrhu, tak aby nové investice mohly být zahájeny již v první polovině roku 2015 a zároveň eh, Evropská investiční banka také i eh, bude eh, investovat z vlastních fondů. Za druhé je třeba aktivně pokračovat ve strukturálních reformách a oživit veřejné rozpočty ku prospěchu růstu. Jde o předběžné hm, podmínky pro růst. Nemůžeme investovat bez zdravých veřejných financích, bez správného fiskálního rámce a bez jistoty, právní jistoty. Za třetí, Prostřednictvím vytvoření takovéhoto příznivého prostředí i lze plánovat investice a tady naše role zákonodárných orgánů bude zásadní. A nakonec, abychom zlepšili normativní rámec, tak je třeba i mít ambiciozní program, který se bude týkat lepš- zlepšení legislativy. Zítřejší rada tedy předloží základní politické orientace a bude definovat priority v souladu se svým mandátem a kompetencemi podle podle smluv. Ale aby tyto základní prioritní e, e, směry se dostaly do reálné ekonomiky, tak to je naše odpovědnost. A bude třeba, aby Rada a Evropský parlament se snažili rychle a odhodlaně, e, abychom skutečně dospěli k výsledkům, které očekávají občané předsednictví rady, a teď mohu hovořit i za Lotyšsko, které bude následovat, udělá vše pro to, aby tento rámec, investiční rámec, skončil úspěšně. Já nepochybuji, že i vy se hodně budete angažovat ve prospěch tohoto cíle, jak i před několika týdny vyplynulo z diskuze, když jsme diskutovali o investicích v Evropě, tak jak to navrhuje pan předseda Juncker. Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych uzavřel Eh, takže stručně se zmíním o Ukrajině, kde situace je nadále velice špatná. I vývoj na východě země eh, je něco, co v nás zbuzuje velké obavy. Jsme si vědomi, že tyto obavy sdílejí i eh, většinou poslanci zde. Evropská rada bude pečlivě sledovat vývoj a je připravena přijmout další iniciativy, pokud to bude nutné. Jak víte, tento týden vysoká představitelka eh, Ro Margarini se nachází v Kijevě a určitě eh, radě řekne, jaké jsou výsledky její mise a nová ukrajinská vláda je odhodlána pokračovat v ekonomických a politických reformách a my všichni musíme k tomu pozbuzovat, podporovat je v tomto, podporovat je v těchto reformách. Já děkuji za pozornost a velk, budu sledovat pečlivě vaše návrhy a určitě to předám i mm, předsedovi Tuskovi před zítřejším zasedáním. Mimo jiné jsem informován o tom, že i pan předseda se eh, zúčastní eh, vaší, eh, vašeho plenárního zasedání v lednu. Davidová na svatatec komisiu na prezident Junka. Děkuji vám a nyní dávám slovo za komisi panu předsedovi Junkrovi. Pane předsedo, vážené dámy a pánové, s potěšením eh, vám mohu nyní sdělit, jaká je pozice komise eh, k zítřejšímu eh, zasedání rady a byl bych rád, kdybyste mohli i své kolegy, kteří zde nejsou, informovat protože ono obvykle se tedy ono se někdy komentuje, komentuje to, co lidé neslyšeli, tak bylo by lepší, že slyšeli. Ano, pane předsedo, kolegové to jistě budou šířit. Když se podíváme na to, co se chystá eh, na Evropské radě, jsou tady dvě věci. Za prvé potřebujeme nový přístup k investicím a musíme se soustředovat na zlepšení investičního prostředí v Evropě a také budeme muset pomoci našemu východnímu sousedu Ukrajiny stabilizovat situaci, zvládnout zimu a e, pokračovat dál. Budeme se muset soustředit na to, abychom tyto cíle úspěšně naplnili. Dovolte, abych začal několika poznámkami k našemu novému přístupu k investicím. 28. listopadu komise Eh, představila eh, přehled o růstu eh, za rok, což je součást našeho balíčku. Komise navrhla integrovaný přístup založený na třech pilířích, které musí fungovat dohromady a Eh, musíme je všechny instituce dohromady a členské země sledovat a pracovat na tom, abychom byli úspěšní a aby to fungovalo a přinášelo dlouhodobé, dlouhodobě příznivé výsledky. Eh, musíme eh, podporovat investice, konsolidovat rozpočty a být odpovědní. Já bych tady těmito třemi body prošel teď postupně. Za prvé je nutný koordinovaný impuls pro investice, vytvořit ty správné podmínky pro více investic a udržitelných investic. To je priorita komise. Musíme investovat, abychom z eh, eh, rozjeli eh, hospodářské oživení a abychom byli konkurenceschopní do budoucna dlouhodobě. Investice mm, máme o 50% nižší, než bychom normálně potřebovali jak jsem při eh, prezentování našeho eh, programu řekl 26. Ledn, 26. listopadu, spolupracujeme eh, s Evropskou investiční bankou a chceme podporovat takové investice, které by bez této podpory nevznikly. Cílem bude, aby eh, se soustředoval tento fond zejména na ty země, které byly nejpostiženější krizí. A také, aby se využili ty nejvhodnější eh, finanční instrumenty. Chceme propojovat energetické sítě, eh, vzdělávání, obnovitelné zdroje, obnovitelná energie a vyspělé zdravotnictví. Já, jak chápete, určitě nemohu dát konkrétní závazky pro konkrétní eh, projekty. Eh, všechny projekty se musí prověřit eh, na to, zda jsou ekonomicky životaschopné. Seznam, který byl minulý týden zveřejněn, obsahuje kolem dvou tisíc příkladů. Samozřejmě ne všechny jsou strategické, ne všechny jsou nové či ekonomicky životaschopné. Nicméně je zde řada zajímavých příkladu, jako třeba propojení energetických sítí eh, po Balti, Finska, Polska, nebo reforma škol v Itálii, eh, případně eh, nemocnice v Belgii. To je jenom pár příkladů. Abychom tento fond mohli založit, potřebujeme jeden právní akt. Komise v lednu 2015 předloží návrh a počítáme s vaší podporou a rychlým přijetím během jara. Důležité je a naším společným cílem, aby v polovině příštího roku tento fond mohl plně fungovat. Abychom eh, mohli začít plnit eh, tento program co nejrychleji, Potřebujeme, aby investiční banka mohla začít už začátkem roku 2015 a Evropská investiční banka s tímto nápadem souhlasí. Hodně bylo řečeno o tom, jak členské země mohou přispívat do tohoto fondu. Tento nový fond je samostatný, nicméně jeho dopad bude mnohem větší, pokud do něj přispějí členské země. Eh, zatím sedm členských zemí eh, signalizovalo, že má zájem a nyní očekávají naše návrhy. A já předpokládám, že také zítřejší rada eh, také naznačí svůj zájem přispět. Nejde pouze o slova. Potřebné jsou peníze. Já osobně jsem signalizoval, že eh, komise se bude k tomu stavět velice pozitivně, eh, například také při posuzování veřejných financí eh, vzhledem k, fondu, k faktu stability. Také bych vás chtěl ujistit, že aby by byly projekty Eh, vybírány řádně skutečně podle eh, svých možností, eh, budou posuzovány nezávisle podle ekonomické a sociální životaschopnosti jednotlivých projektů. Nebude zde žádná prealokace, prealokace geografická nebo odvětvová. Nicméně poskytneme lepší technickou pomoc, tak aby Eh, se vybíraly skutečně ty životaschopné eh, projekty. A také eh, chceme, aby všechny ty projekty, které čekají na posouzení, aby se jim toto posouzení dostalo co nejrychleji. My chceme přijít s konkrétními návrhy, jak zlepšit investiční prostředí tím, že budeme odstraňovat překážky. Za druhé, i potřebujeme eh, strukturální reformy. Pamatujete si na ten eh, trojuhelník, který jsem vám popisoval, když jsem předkládal investiční plán konsolidace rozpočtu, strukturální reformy a eh, rozpočtová konsolidace. A tyto nejsou v opozici, ale jdou ruku v ruce myslím si, že jsme si vedli docela dobře v kolektivní snaze snížit eh, rozpočtový schodek s tím, že pořád ještě veřejná zadluženost v některých státech je příliš vysoká. A což je překážka i eh, té vůli soukromých investorů investovat v Evropě. Já očekávám, že Evropská rada zítra komisi vyjádří plní plnou podporu, aby přistoupila k implementaci veškerých prvků investičního programu. Také očekávám, že Evropská rada bude souhlasit s tím, že zdvojnásobí i používání inovativních nástrojů eh, pro příští programové období, to znamená efektivnější a inteligentnější čerpání veřejných prostředků. A také i se těším na to, že parlament nás v tomto bude podporovat nadále. Pane předsedo, další body zítřejšího programu, eh, jak jsem řekl, to se týká Ukrajiny. Nová ukrajinská vláda byla zvolena právě díky reformám, reformnímu programu i jsme viděli eh, tu ambiciozní koaliční dohodu a investiční plán. Také vítáme i odhodlání vlády provést hospodářské a politické reformy. Evropská unie a členské státy musí nadále podporovat eh, práci ukrajinské vlády, eh, protože ta čelí obrovským výzvám a problémům. Za prvé, za prvé mír, tedy v Doněcku a v Lugansku. V minulém týdnu, ano, tam došlo k méně bitvám, ale tam musí dojít k úplnému zastavení boju, eh, k příměří. A mírový proces eh, by se měl rozběhnout. Musíme udělat všechno, co je v naší moci, abychom situaci na východě Ukrajiny stabilizovali tím, že budeme trvat na, to, na tom, že všechny strany budou implementovat dohodu z Minsku. Za druhé, Ukrajina zažívá hlubokou recesi, což je důsledek mm, dlouhodobých makroekonomických strukturálních problémů. V tomto těžkém kontextu Evropská unie poskytla bezprecedentní finanční podporu a nyní mm, e, e, završujeme e, implementaci této pomoci 760 milionů na dlouhodobých úvěrech již bylo vyplaceno v posledních dvou měsících právě po těch 600, které již byly poskytnuty v létě. A 250 milionů navíc ještě lze hm, eh, eh, lze vyplatit na začátku roku 2015, pokud budou splněny politické podmínky. Ale Ukrajina bude potřebovat více pomoci vyhodnocení eh, finančních problémů Ukrajiny, eh, to již zhodnotil Měnový fond a bude potřebovat navíc 15 eh, miliard amerických dolarů, ještě navíc k tomu, co teď se plánuje. Evropská unie může pomoci pouze v rámci svého rozpočtu, protože zde máme pouze malý manevrovací prostor v rozpočtu, abychom poskytli další finance. A pokud plně využijeme naši marži, eh, naši rezervu na Ukrajinu, tak nebudeme mít nic na případné další potřeby, které mohou vzniknout v příštích letech. Proto musíme být schopni eh, splnit ten požadavek Ukrajiny na 2 eh, miliony euro a členské státy také budou muset přispět a budou muset nám dát větší míru flexibility v rozpočtu. Za třetí, vláda musí zajistit eh, dodávky energii. A eh, eh, mm, v, pos, na konci října došlo k dohodě, tento balíček se implementuje, Ukrajina již objednala první zásilku plynu a to bylo zaplaceno 5. prosince, takže se začal dodávat plyn. A komise bude nadále monitorovat implementaci této dohody a nadále bude apelovat na ukrajinskou vládu a mm, Mm, tak aby tedy eh, eh, aby mm, plnila dohodu na dodávky dodávek plynu v letnu v únoru a eh, Evropská rada tedy bude jednat o tomto a samozřejmě je to také na odpovědnosti členských států. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám, pane Junkre, za frakci EPP. Má slovo nyní předseda frakce, pan Weber. Vážený pane předsedo parlamentu, vážený pane předsedo komise, předsedo rady, dámy a pánové. Nacházíme se v adventní době, krátce před Vánoci a to je doba, kdy lze mm, eh, projevovat přání. Moje první přání se týká nadcházející rady abychom eh, zanechali za sebou věčnou debatu o austeritě a flexibilitě. Ty bitvy, které svádíme v Evropské radě již po eh, měsíce a týdny, protože eh, Jean-Claude Juncker předložil natolik dobré návrhy, že lze tuto debatu skutečně zapomenout. Předseda přerušuje. Pane Webre, promiňte, máme problém s tlumočením s italským kanálem. So busy. Ich frag mal, ist... Táži se, zdali je nyní italské tlumočení již v pořádku, tak sotva jsem promluvil, jsou italští kolegové fit, takže máte opět slovo. Takže První věc je investiční balíček. Jean-Claude Juncker a nová komise předložila novou metodu, kterou jsme intenzivně projednali, nejenom vytvářet dluhy, ale mobilizovat i eh, soukromý kapitál 315 miliard eur. EPP e podporuje tento návrh a Evropa tak činí to, co dokáže. A nyní to téma je na stole rady a eh, požadujeme podporu ze strany rady. Potřebujeme tento investiční impuls pro Evropu a národní úroveň je také povolána k tomu, aby přispěla. Já bych si přál, aby co nejvíce států již v nejbližších dnech dali najevo, že budou přispívat i na adresu Německa. Mé země říkám, že by bylo dobře, kdyby Německo předložilo vlastní příspěvky a podpořilo tak investiční pakt. Je to důležitý krok, který potřebujeme učinit, abychom vytvořili dynamiku a k těm dvěma tisícům projektů takovým žádostím, žádostem chci říci, že je dobře, že v konečném důsledku bude rozhodovat Evropská investiční banka, protože řada projektů předložených členskými státy jsou spíš seznamem přání a nikoli priorit pro budoucnost Evropy. Druhá část, kolegyně, kolegové, je debata respektive eh, pozvánka pro ty, kteří se zasazují o flexibilitu, o eh, více času. Eh, aby tedy eh, návrh eh, Žana Kloda Junkra mm, získal delší časovou lhůtu. Například se to týká Francie a Itálie. Strukturální reformy musí být uskutečněny a to v dostatečném čase. Je to taková natažená ruka předsedy Junkra a to je nutno přijmout. Druhá největší země EU, Francie, nám působí potíže. Ve Francii se nyní diskutuje o tom eh, umožnit obchodům otevřít i eh, v neděli a eh, přijmout určité výjimky pro notáře. To je ale jasné, že to nevyřeší velké strukturální problémy Francie. Je zapotřebí věci, větší angažmá, větší nasazení, aby druhá největší ekonomická síla Evropy se opět rozjela a připravila na globalizaci. Nám to působí starosti protože bez silné Francie nemá Evropa budoucnost. Eh, dámy a pánové, v této souvislosti bych chtěl nadnést ještě něco dalšího. V posledních dnech jsme vedli v rámci trojky diskusi o Řecku a když vidím, co nyní evropští partneři požadují po Řecku eh, země, k která eh, toho učinila mnohé eh, a také za podpory italského a francouzského ministra financí. To, co nyní požadujeme po Řecku a to, co v této chvíli požadujeme po Francii, když to srovnám, tak se táží, zdali skutečně nakládáme férově se všemi členskými státy v Evropské unii. Tuto otázku si musíme položit, co by Evropané. A proto prosím, každý ať přijme na, nataženou ruku eh, komise. Eh, bylo by dobře, kdybych eh, mohl eh, otevřít svůj seznam přání, když Francie se chopí svých strukturálních reform. Pro nás v nadcházejících měsících bude prioritní diskutovat o strukturálních reformách a v této souvislosti několik myšlenek o pracovním programu komise. My EPP e podporujeme France Timmermanse, pokud jde o limitování se a koncentrování se na hlavní úkoly současnosti. Sociální demokrat Franz Timmermans má v této souvislosti naši plnou podporu. A pokud jde o e, e, zdanění, která, které bylo sporné u sociálních demokratů, já se domnívám, že, sociál, že komise k tomu předkládá e, dobré návrhy. My máme totiž důvěru v sociálního demokrata komisaře Moskovičiho a přejeme si, aby sociální demokraté měli měli stejně tolik důvěry eh, ve svého sociálně demokratického komisaře Moskovičiho eh, jako my. A dva body bych eh, chtěl vyhmátnout, a sice TTIP. Mám radost, že rada je ochotná po debatách v Austrálii s Američany přidat plyn a případně uzavřít tuto dohodu do konce roku 2015, protože svět nečeká na to, že se my interně domluvíme. My eh, tu dohodu potřebujeme. Samozřejmě chceme zachovat vysoké normy, ale chceme také pokročit dále v eh, světovém obchodě a proto vítám, že Rada se chce angažovat v této věci. A ještě nakonec bod, který nás asi eh, pronásleduje nejvíce, a sice vývoj na Ukrajině a v Rusku. Na, k, k Ukrajině se již vyjádřil náš pan předseda komise, dovolte několik vět o Rusku. Tento týden Ruská centrální banka eh, rozhodla zvýšit eh, referenční sazbu ze 6 na 17 eh, a to určitě přiškrtí investiční klima v Rusku. S takovýmito referenčními sazbami se obvykle neinvestuje. Rubl se sice včera poněkud stabilizoval, ale stále je ještě ve volném pádu. Ehm, sankce působí, ale to nám zase nedělá radost. Jde o to, abychom dali najevo Putinovi a Rusku, že cesta, kterou eh, se vydává Rusko, je nesprávná. My doufáme také, že tento vývoj eh, zdůrazní, ozřejmí, že eh, stále ještě držíme napřaženou ruku Rusku a partnerství s tím a doufáme, že se Rusko navrátí k respektování mezinárodního práva a tím se stanou sankce přebytečné. Děkuji. Děkuji. Je zde prozba eh, řady poslanců. Mám zde celou řadu modrých eh, karet, ale po pořadě paní Beres chtěla jako první položit otázku na pana Webra, pokud bude ten souhlasit. Pane předsedo, pane Webere, vy chcete, aby se se všemi zacházelo stejně, proto jsem, ano. Ale v tomto případě, co děláte vy s těmi žádostmi o reformy, které se adresují zemi, kterou znáte vy nejlépe? Například pokud jde o práci v neděli, pokud jde o práci žen, pokud jde o boj proti chudobě. A co odpovíte Mariu Draghi mu, když se nás ptá, jak je to s tou agregovanou poptávkou členských států a e, jak je to e, s e, tím přebytkem, který je v evropských fondech a který by mohl vlastně být použit. Paní kolegyně Beres, skutečně mám přehled o vládách EPP v Evropě, které v posledních letech skutečně uskutečnili strukturální eh, reformy. Valdis Dobrovskis eh, v Lotyšsku, kolegové v Irsku, Řecku, Portugalsku eh, se zátěží, těžkou zátěží pro obyvatelstvo. Ale když se podíváte dnes na růst v Evropě, tak zjistíte, že ty země, které měly odvahu k reformám, tak ty dnes jsou právě onou prorůstovou lokomotivou v Evropě. A proto je eh, tato otázka poměrně nesmyslná. Ti, kteří potírají chudobu, jsou těmi, kteří jsou dostatečně odvážní, aby investovali do strukturálních reform dneška a takto vedli své země eh, do budoucnosti. A na tom budeme trvat. Za sociálně demokratickou frakci má nyní slovo předseda pan Pitela. Děkuji, pane předsedo. Dnes 17. prosince se slaví výročí. Před čtyřmi lety, v roce 2010, jeden tuniský mladík, Mohamed Bouassisi, se podpálil, zapálil se a vlastně tak vzniklo arabské jaro. A bylo mu 26 let a ten, sem, ten samý den přišel o práci tehdy. A bez práce nejenom, že člověk přijde o příjem, ale přijde o důstojnost, o důvod žít, poněvadž práce to je hodnota, která dává smysl našemu životu. Každou hodinu v Evropě 100 lidí přijde o práci to je eh, skutečně celá generace, která je takto obětována. A přece nemůžeme dělat jako, že to není nic a nemůžeme to, já to nezneužívám jako nějakou retoriku jenom, ne. Skutečně my musíme eh, se zmobilizovat a jinak eh, tedy to bude zoufalství, protože potom zde bude řada lidí, kteří již nemají o co přijít. Je to Evropa, která trpí, já to říkám panu Vedovovi. A zítřejší Evropská rada by měla mluvit právě o tom. A to, co jste řekl, to jde správným směrem. E, investiční plán. To je e, dobrý směr, pane Junkere. E, my vítáme význam tohoto plánu a vítáme investice a tuto tendenci. Je třeba mít i Evropský investiční fond. Manfrede, to je skutečná priorita Nejde nám přece tolik o čísla, o účetnictví, ale musíme myslet na lidi, kteří trpí a e, na to, aby netrpěli. A proto potřebujeme investovat. Růst, udržitelnost a práce. A takže teď musíme ale tento plán realizovat, a to rychle. Musíme mít jasné cíle. A ten nový fond by se měl zaměřit na ty rizikové investice v některých sektorech, o kterých již se zmínil pan Juncker, a e, lepší reakce na limu a boj proti změnám klimatu. Někteří si myslí, že jsme příliš při zemi a je třeba tedy vystupovat odhodleně, odhodleně, odhodleně financovat projekty, které e, budou pomáhat energetické transformaci v Evropě. Potřebujeme mít silnější plán s většími zdroji a proto potřebujeme i podporu členských států. A my musíme tlačit na členské státy, aby do fondu přispěli novými penězi. A pan kolega Weber hm, to popsal dobře. Řekl to dobře, že vyslal apel i své zemi. Ale, ale musíme neutralizovat eh, příspěvky eh, členských států do tohoto kapitálu fondu, protože jinak žádný z členských států nebude chtět do toho přispívat. A je třeba i zahájit diskuzi o neutralizaci spolufinancování ze strany členských států, kdy členské státy spolufinancují a budou financovat, spolufinancovat tyto projekty financované z investičního fondu a zde je třeba i zavést větší flexibilitu a to musí být příležitost právě proto, abychom e, řešili i tu otázku pobídek, motivací, tak aby členské státy skutečně se zavázaly, že budou podporovat i tento investiční plán. Abychom to všechno realizovali, ta komise potřebuje naši podporu. Podporu tohoto parlamentu. A my e, tedy samozřejmě sami to nedokážeme. My ale nemůžeme eh, eh, oslabit Evropskou komisi. Někteří tady by si to přáli, mimo tedy parlament, i v parlamentu by si to přáli oslabit komisi někteří. Ale eh, i vy nás nesmíte nechat v tom samotné, protože parlament musí být neustále zapojován do přípravy a schvalování tohoto nového strategického fondu a musí mít své slovo. Eh, pokud se týče řízení tohoto fondu. Evropská rada by měla mluvit o Evropě, která trpí, jak jsem řekl na začátku, ale také je neakceptovatelné, aby eh, zastávajícího stavu pracovní program eh, věnoval pouze pár slov tématům jako daňové uniky, abychom přece teď hledáme peníze pro to, abychom ho mohli investovat, abychom mohli investovat do pracovních míst a přitom nám stovky miliard utíkají na těch daňových únicích. A to je přece Evropa, kterou nechceme. A mm, zde mm, to, eh, protože eh, jsou to podmínky, eh, podniky třeba, které neplatí tady daně, které unikají a platí jinde, to je, mm, to je téma, kterým, kterým se také musí zabývat Evropská rada, pane Vedovo. Evropská rada, Evropská komise dala do svého programu opatření, která jsme požadovali a za to děkujeme panu prezidentovi Junckerovi a Timmermanovi a panu Simu, kteří vzali a toto pan Weber tedy zde tedy narážel na pana Moskovisiho, ale my si myslíme, že to je komisař, který bude působit pro dobro Evropy, i když eh, si to někteří nemyslí. A jak jsem řekl již panu Junkerovi, to je dobrý začátek, to je dobrý začátek ale je to pouze začátek a proto potřebujeme teď hodně pracovat intenzivně s nadšením a odhodlaně. Děkuji. <clears throat> Pane Pitelo, je tady dotaz na vás od kolegyně Julie Moll. Prosím. Presidente, allora vorrei rivolgermi al mio collega. Ne, předsedo, já se obracím na kolegu Pitelu. Ano, vy jste řekl, že chceme více peněz. No samozřejmě, eh, ve veřejných eh, financích asi nic nenajdeme, takže Eh, jak vy, jakou tváří tady chcete se postavit eh, tváří v tvář Italům či Evropanům a chcít, chcet, chtít po nich peníze, ti, kteří tvrdě pracují a trpí a vy, vaše, vaše strana, levice, eh, po léta a li, léta okrádala, okrádala lidi i na úkor imigrantů a na expo v Miláně, tam od rána do večera okrádáte veřejný rozpočet a teď chcete další peníze po daňových poplatnicích, nestydíte se? Cara kolega, la strumentalità del suo... Ano, vaše mentalita a vaš, to, co jste řekla, to já myslím, že není třeba ani komentovat, to, to mluví samo za sebe, jenom řekl. E, takže e, samozřejmě e, zde Eh, tady to, eh, kdo, eh, ten, kdo něco ukradl, tak musí zaplatit. Bez, samozřejmě bez milosti, to platí pro všechny, ale bohužel tady to platí, tedy my musíme Eh, my, eh, my jako naše strana i naše politická rodina eh, se hodně zavázala, že bojuje a bude bojovat proti kriminalitě, proti mafím, proti korupci a tak dále, takže za čistou politiku a my to děláme takto, protože a proto chceme, abychom investovali do růstu a do tvorby pracovních míst. Děkuji a nyní má slovo za ECR pan předseda Kamal. Děkuji vám, pane předsedo. My v EKR vítáme ta, že summit klade správné otázky. Především, jak dostat eh, investice do zemí Evropské unie, za druhé, jak zajistit to, abychom, zajistili, abychom podpořili eh, Ukrajince, eh, kteří vidí svoji budoucnost ve na západě. No, pokud se týče toho fondu, tak my vítáme, že tedy zahajuje debatu. Nejde o těch 315 eh, miliard, ale spíše debata o tom, eh, jak udělat to, aby eh, ty možná triliony, které jsou na kontech soukromých investorů, jak je aktivizovat. Otázka všem je, jak tedy fond bude fungovat, jak třeba eh, chceme zabránit tomu, že zisky budou soukromé a ztráty veřejné. Každopádně investiční politika musí přejít od slov k činům. Eh, je třeba, aby se investovalo do výroby zboží, služeb a do posunu kapitálu. Ale my jsme eh, dosud nedokončili tu legislativu, která je potřebná v Evropě, hlavně tedy pokud se týče svobodného pohybu kapitálu. My skutečně potřebujeme dobře fungující kapitálové trhy, nikoli dobře zregulovanou Evropu. My potřebujeme otevřít dveře privátním investicím v EU nejenom do infrastruktury, ale také do malých a středních podniků, aby mohli své nápady realizovat. A je třeba používat také jiné formy financí, jako třeba je rizikový kapitál. Já třeba eh, používám eh, stránku Kokiva. Eh, tam půjčuji podnikatelům z chudých zemí, které, kteří mohou tady. Eh, takto realizovat své nápady. A je, oni si mohou tedy využívat takové malé půjčky, jako je třeba 25 dolarů a eh, fungovat. Ale eh, proč já nemohu týž 25 dolarů půjčit chudému podnikateli u nás doma? A já si myslím, že my nepotřebujeme zase nějaké velké investiční záležitosti Eh, my prostě potřebujeme tady rozjet crowdfunding a eh, investice a půjčky v malém. Prostě aktivizovat ty peníze, které tady jsou. Takže eh, musíme bourat bariéry a nemůžeme to dělat všem jenom izolovaně, to musí být součástí širšího ekonomického reformního programu. Také se snažíme Eh, řešit otázky eh, energetiky, otázky digitálního trhu. A my máme v parlamentu pracovní skupiny, které budou shromažďovat a prezentovat eh, nové nápady. Nicméně nemá smysl, aby se šéfové vlád Eh, přišli v Bruselu a tam tedy eh, volali po dalších investicích a potom se vrátili domů a eh, nevěnovali se těm strukturálním reformám, které jsou nezbytné. V mé zemi například my máme novoroční rozhodnutí. Většinou, že chceme více cvičit. Ale my bychom chtěli, aby také rada přijala svá novoroční rozhodnutí. A sice tak, aby se eh, redukovala byrokracie, aby se prováděly reformy. Doufejme tedy, že rok 2015 eh, bude tím rokem, kdy se Evropa skutečně pustí do práce. Přeji vám šťastný nový rok. Pane Kamale, Eh, pan eh, poslanec Koben má na vás otázku. Prosím, pane Koben. Eh, pane Kamale, budete se mnou souhlasit, když řeknu, že nejsilnější státy v Evropě jsou ty, které jsou mimo eurozónu a které mají systém podnikatelského kapitalismu. Možná, že je to pro tento parlament novinka. Proč Evropská unie se eh, nepokouší spíše podporovat biznis, ale spíše jde cestou eh, vládních investic. Eh, vlády nevytvářejí zaměstnanost, to dělají firmy. A jelikož v EU toto nemáme, nebylo by lepší, kdybychom v té EU radši nebyli. Mr. Coburn. Pane Coburne. Pane Coburne musím říci především, eh, já jsem si říkal, odkud asi přijde ta otázka. Za druhé, ta otázka mě nepřekvapila. Překvapila tady vůbec někoho. Eh, to je první otázka, kterou jste si mi zeptal, je, proč země v EU, mimo eurozónu, Eh, přilákávají více investice. Eh, já, já vím, že eh, vy studujete moje proslovy, protože já jsem to řekl ve svém minulém proslovu. Já vám, já vám děkuji za tuto otázku a těším se, že jich budete klást daleko více. A nyní pan předseda Fedosta za liberální frakci. Děkuji vám, pane předsedo. Prakticky Eh, já se chci obrátit spíše na radu než na komisi, protože eh, komise nám tady předložila ambiciozní program a my teď potřebujeme stejně ambiciozní odvě, eh, odezvu ze strany rady v pátek. Pane delavidoval, já tady mám návrh v závěru. Ano, víte, co je to kola light? Tak toto je rada light. Jestli toto jsou závěry rady, Eh, ne, ne, není to, není, není to Coca Zero, nejsou to eh, závěry nulové, ale eh, mám takový dojem, že zdá se mi, jakoby mnoho členů rady vůbec si neuvědomalo, že Evropa je v krizi. Tady prostě my, my vítáme, my podporujeme, my očekáváme a tak dále. Abych to řekl přesně, vy musíte eh, přijmout řadu klíčových rozhodnutí, které pomohou plnit program komise. já tady mám sedm bodů. Za prvé, máme 28 eh, členských zemí a ty se musí rozhodnout, že tedy se zapojí do toho garančního systému fondu. Prostě rozhodněte se, že celá dvacítka bude poskytovat garance tomuto fondu. Toto je ta důležitá eh, rozhodnutá. A vy to můžete udělat v rámci současných pravidel. Za druhé, pomozte fondu tím, že se členské státy řeknou, že eh, eh, členské země eh, zohlední daňové tedy úlevy za investice do tohoto fondu. Za třetí stanovte podmínky. Vy jste Evropská rada, takže řekněte, první investice půjdou do těch zemí, kde se uskutečňují pozitivní strukturální reformy. Čtvrtý bod. Telekomunikační balíček. Vy hovoříte, no uvidíme, co, co bude, jak se to vyvíjí. Ne, prostě rozhodněte, co bude s telekomunikačním balíčkem. Už vám měsíc leží na stole. E, že nechcete zrušit roaming, e, nechcete e, zajistit neutralitu na síti, nechcete harmonizovat spektrum, ale ten balíček také máte už na stole víc než rok. A my chceme vytvořit digitální trh v Evropě, ne? Dále eh, eh, my tady hovoříme o druhém balíčku digitálním trhu. Ale vždyť přece Eh, ještě v polovině zemí eh, v Evropě nefunguje Spotify a Netflix, protože nemáme jednotného regulátora a nemáme společný režim eh, autorských práv. Další bod. Konečně chceme energetickou unii. Toto prostě zase čekáme, až se rada rozhýbe. No a pan Komel teď hovořil Eh, o tom, eh, že tedy eh, Evropská unie má svoje svoje výhody, ano, hovořil o kapitálové trhy, ale ano, my nemáme jeden úvěrový trh, jeden eh, hypoteční trh. Jestliže máte nějaké aktivum v jedné zemi, tak to prostě nemůžete použít ve vedlejší zemi tak to je další rozhodnutí, které musíte přijmout. Ne tady tyto falešné závěry, které tady vidíme pořád. Ano my prostě vidíme, že se nám nedaří, my vidíme, že je málo investic od, už od roku 2008 a já tedy očekávám od rady nejenom od italského předsednictví, ale od všech 28 členských zemí, říkám, že skutečně poprvé začnou doopravdy rozhodovat a budou e, účinně podporovat komisi, tak abychom vybředli z krize. Ano, a pane předsedo, vy tam vždycky býváte na začátku. Prosím vás, řekněte tam zítra, až eh, budete mluvit před radou. Pane Ferhofštate, je tady otázka od paní Štorch. Pane Ferhofštate, vy jste eh, eh, minimálně formální předseda liberální strany v parlamentu a liberální eh, frakce. Můžete mi vysvětlit, proč vždy voláte po státech a po obrovských investičních programech, o nichž mají rozhodovat státy, státy, nikoli podniky. Investiční program ve výši 315 miliard, proč mají o tom rozhodovat státy a EU? Proč mají státy garantovat, když soukromníci nechtějí investovat, jelikož že jim eh, riziko příliš vysoké. Proč pro vás, eh, liberála, takzvaného, eh, jsou odpovědné státy? My proposals moje návrhy a v návrzích eh, komise eh, se nehovoří o státních penězích, ale o investičních penězích. Vy jste ani nepochopila návrh komise. Jediná věc eh, je to, co dělá Evropská investiční banka, Evropský rozpočet a členské státy, totiž garantovat ten první krok, pokud jeden, jedna z těchto soukromých investicí půjde špatným směrem. To je jediné a to je také potřebné. Všichni investoři se musí shodnout na jedné věci, že když eh, dojde ke spolupráci mezi zárukou státu a investiční bankou na straně eh, eh, druhé a soukromé investice na straně třetí, pak se dá vypřednout z krize. Já jsem pro soukromé investice a soukromé prostředky, já jsem liberál. Děkuji a nyní za sjednocenou levici promluví paní předsedkyně Cimr. Děkuji vám. Já bych se napřed chtěla obrátit na radu protože pro mě vyvstává otázka, co vlastně po setkání ministrů financí EU s ohledem na eh, jednání rady se skutečně změnilo. Mm, jakému pokroku jsme se dopracovali? Je eh, vidět, že existuje ochota vlád eh, činit udržitelné investice a postavit je na pevnou finanční základnu a také stanovat priority v investicích. Já toto nevidím nevím. A to je vždy ten háček, ten problém, s nímž máme co dočinění. Když nastoupil pan Juncker a ucházel se o post předsedy komise, předložil program, který měl především posloužit k tomu, aby došlo v členských státech k rozvoji eh, sociálních, ekologických, ekonomických a tak dále eh, akcí. E, já sice mám dojem, že paní Štorch nepochopila podstatu toho investičního balíčku, e, to vám dávám za pravdu, ale absurdní je to, že navzdory svému nepochopení vlastně e, trefila řebík na hlavu, protože Eh, skutečně nedochází k tomu, aby eh, se financovalo a investovalo z veřejných eh, prostředků, ale vše je ponecháno soukromníkům. To považuji za obrovský problém, totiž, že obrovské udržitelné investice nejsou realizovány z veřejných prostředků. V tom jsem ve výrazném protikladu k AFD a dalším a i tomuto programu. A nyní se ptám, máte tolik důvěry eh, v šéfy vlád a států, že budou schopni prezentovat své staré projekty a tvrdit, že to jsou tedy eh, ty nejdůležitější a nosné investice. Odkud berete tuto důvěru, když například Sigmar Gabriel, předseda sociálních demokratů v Německu, tvrdí, že to celé je vlastně vůdu. Odkud berete tuto důvěru? má se jednat o sociální a na eh, růst a zaměstnanost eh, působící investice. Mezi časem také víme, že eh, existuje jakýsi eh, škrtací seznam nebo zaškrtávací seznam. Já bych chtěla vědět, jaký vliv na investiční podmínky má například eh, škrtnutí směrnice o mateřské dovolené. Jaké dopady na investiční programy má například otázka, snižování ekologických standardů. To je něco, o čem, nebo na čem jsme se zde demokraticky zhodli a to je eh, na jednou staženost diskuse. Mám na mysli například eh, program eh, čistého ovzduší a odpadu. Jste si všichni vědomi toho, že tento seznam vyškrtávání určitých opatření není správný a znamená to, že v národním eh, rámci je nutno mm, tedy dochází nyní k odbourávání ekologických a sociálních standardů a také nikdo neumí odpovědět na otázku, proč mm, eh, na takové projekty, jaké byly nyní eh, nahromaděné, eh, nebyly poskytnuty soukromé investice už dříve. Musíme také měnit podmínky nejenom na evropské úrovni, ale i na národní úrovni pro mobilizaci soukromých investic. Děkuji. Pani Cimer, paní poslankyně Štorch vám chtěla položit ještě otázku. Dobře, paní poslankyně Štorch má eh, mimořádný zájem dnes prokazovat eh, své znalosti, takže prosím. Paní Štorch, chcete položit otázku nyní, anebo ne? Já jsem nepochopila, eh, zda paní Cimer řekla ano nebo ne. Eh, paní Cimer, možná, že vy jste zcela nepochopila, jak funguje tento investiční program a pan Ferhofstadt také ne. Je zapotřebí 21 eh, miliard eh, veřejných investic, které mají být zárukou pro soukromé investory, aby vůbec investovali. Očividně soukromníci nechtějí investovat a vydělávat peníze. Buď jsou líní, nebo jim na penězích nezáleží. Jak si vysvětlujete, že musíme dát k dispozici 21 eh, miliard z veřejných prostředků a pak to navýšit na 66 milionů, aby se vůbec našli soukromí investoři, které, kteří budou ochotní investovat. Vážená paní Štorch, tuto otázku položte panu předsedovi Junkrovi, nikoli mě. Děkuji a nyní má slovo paní předsedkyně Harms za eh, frakci Zelených. Tak eh, já tady eh, navážu na pana Guy Fehrovstata. Také mě je poněkud nápadné na návrhu rezoluce, že rada do nového o legislativní období s Donaldem Tuskem e, vstupuje e, skutečně e, velmi ustrašeně vůči výzvám, které tady máme. A já mám takový dojem, že veškeré lekce, které jsme se snad měli poučit z eurokrize, že tady prostě nedošlo k tomu, eh, že eh, rada musí dělat něco pro to, aby euro bylo dlouhodobě stabilní a eh, že je třeba ho podpořit formou integrace hospodářské politiky EU. Bez společné jednoznačné hospodářské politiky euro dlouhodobě stabilní neudržíme já nevím, eh, co si z toho chcete vzít, ale vím, že v radě převládá názor, že eh, před občany takovéto myšlenky eh, si vůbec nemůžeme dovolit vyslovit. No, ale jak tedy chcete získat důvěru občanů? Vezměte si třeba ty takzvané LuxLeaks, ty dopady LuxLeaks a e, tedy to, že by e, rada e, konečně řekla, že firmy budou planit, platit daně konečně tam, kde mají zisky, toto jsou opatření, které by vám okamžitě vrátilo důvěru evropských občanů. Dámy a pánové, já mám dojem, že když se podívám na tuto krátkou rezoluci rady, že a když se podívám také na ten seznam investic, které, to, to je spíš jako katalog zásilkového domu Kvele dneska, já mám prostě takový dojem, že eh, volným obchodem, rušením sociální vymoženosti, ekologickým dumpingem a investicemi Eh, chcete eh, otevřít dveře gigantickým eh, projektům a takto zajistit evropskou budoucnost. To tedy asi nepůjde. Tato, tento seznam, tento gigantický seznam přání Ježíškovi, toto opravdu nevím, ale prosím, aby se někdo postaral, že do toho Evropského investičního programu se dostanou pouze takové projekty, které opravdu zajistí dlouhodobý hospodářský rozvoj. A prosím, eh, zajistěte to, aby třeba takový, jako je tady eh, nukleární energetika, tedy za 40 let eh, se jim nepodařilo být konkurenceschopnými, tak se zase snaží oživit pomocí těchto Eh, těchto eh, investic. Eh, já bych byla skutečně nerada, kdyby v tom projektu opět vzvítězily prastaré projekty z minulosti. Co se týče Ruska, Eh, já myslím, že by bylo dobré, kdyby se nehovořilo pořád eh, na téma Ukrajina, ale o tom, co tady máme. My máme tady krizi mezi Evropskou unii a Ruskem a také, co nám říká poslední vývoj v posledních dnech. My nejsme jediní, eh, kdo závisí na energii z Ruska. Rusko k němu, co tedy eh, Evropa zatím se rozhodla, tak bylo správné vůči Rusku a nenechali jsme se rozdělit navzdory mnohým pokusům. <clears throat> Eh, eh, pan kolega Everich má na vás otázku, prosím, přijmete je. Pan Everich, dobré ráno a veselé Vánoce. Jenom by mě zajímalo, Eh, vy jste eh, tady eh, dokonce řekla, že nukleární energetika, že je dokonce tedy která je dokonce subsi, tedy podporovaná dotacemi. A myslíte, že třeba, já nevím, některá jiná energetická odvětví, jako třeba, já nevím, možná větrné elektrárny, myslíte si, že prostě na ně patří, na ně se ta vaše slova stahují taky? Jestliže ve Velké Británii eh, chcete věřit na konkurenceschopnost atomových elektráren, eh, pak asi eh, byste tyto projekty nehlásili jako žádosti o dotace. A možná tedy ten tak garantované ceny na 35 let, zajištění proti inflaci, pro který je dražší než eh, z německých eh, větrných elektráren, eh, takže skutečně konkurenceschopnost vypadá jinak. Ano, děkuji. A nyní pan Natl za EFDD. Thank you, Mr. President. Uh, děkuji, pane předsedo. Když se podívám na program Eh, tohoto plenárního zasedání, tak v podstatě se eh, vrací staré známé téma, růst, pracovní místa, jak prostě pořád a pořád dokola, dokola se o tom mluví a nikdy se nic nestalo. Španělsko, více než 50% nezaměstnanosti mladých. Francouzská ekonomika klesá a Řecko, no to by mělo opustit euro vůbec, aby nastartovalo svoji ekonomiku. A samozřejmě další eh, kolo, hm, tedy E, e, e, slov a slov a to nic nevyřeší pro normální lidi. A pan Juncker přišel s investičním plánem a to v podstatě najednou on nějak zázrakem dostane 21 miliard, které, pře, eh, které najednou magicky zázrakem se z toho stane 350 miliard euro. Takže to je klasi, eh, eh, klasická odrhovačka, pořád taková pohádka, jako pohádka ve Štrasburku bych to nazval. Mm. A Pane Juncker, já vím, že vy rád se napijete, má, rád kouříte, ale já doufám, že i že že tedy jste schopen tedy větších činů a že eh, budete schopen tedy řídit. A já zde mm, eh, mm, eh, zde teď, eh, pro, eh, pro, eh, teď probíhá tedy závod, evropský závod koní a na to já tedy sázím víc než na ten váš program. A já myslím, že Eh, to, co vy říkáte, to je prostě eh, jenom výplod fantazie. Pane Junkere. váš investiční plán, to je ekonomický sen, to je pouze sen, který eh, mm, vychází z nějaké fantaskní ekonomiky. A zde i vy říkáte od, opatrné odhady z historické zkušenosti, teď cituji, no, já říkám, my vám nevěříme, já se omlouvám, protože vy jste stejný eurokrat jako ten, který nám před deseti lety řekl, že euro nás spasí a přinese práci a no, růst. A tady Evropa tedy e, není schopna e, e, obstát v globální konkurenci a váš investiční plán je eh, tedy v podstatě eh, eh, to je tedy velká obluda hm, pouze, a hm, pro hm, které nikdo nevěří. A já vám přeji s tímto veselé Vánoce. Pane poslanci Natele, máte tady dotaz od kolegy Jakoncary. Chcete na něj odpovědět? Prosím, paní Jakoncary, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pan poslanec konstatoval, že návrhy Evropské komise, tedy investiční program, je to tež eh, jako v minulosti. To spíš váš projev je to tež, co v minulosti. Vždy to samé, co slýcháme z vašich eh, frakčních eh, řad. Špatný, špatný humor že něco srovnáváte s koňskými dostihy, to není vůbec nic nového. A moje otázka na vás. Jaké vy máte alternativy? Jste vždy proti všem alternativám, které jsou předkládány, aby se Evropa zotavila, dostala vpřed. Co si přejete vy? Když eh, lidé sázejí na koně, někdy eh, vyhrávají, ale zde nevyhrává nikdo. Alternativa eh, je eh, svobodná demokratická Evropa, sestávající z národních států, které eh, přijímají vlastní rozhodnutí. Neměla by to být organizace, organizace, která je skutečně nedemokratická, kde rozhodnutí přijímá Evropská komise tajným způsobem. Referenda nikdo neakceptuje a my jsme tady za demokracii, svobodu a my jsme skutečným hlasem evropských občanů. Slovo má nyní eh, nezařazení eh, poslanec de Graaf. Pan eh, Juncker předkládá plán, aby podpořil růst v Evropské unie. unii. To znamená pro Nizozemsko dalších 8 miliard, které musíme ukrást od našich občanů, abychom je eh, vložili do strukturálního měšce. A pak se naplánuje letiště, kam eh, nikdo nebude létat, eh, nebo budou do neobydlených oblastí postavené domy a tak dále. Budete nadále přijímat rozhodnutí v zákulisí, tak tak jak jste to činili jako premiér Lucemburska, pane Junkre, státní příspěvek 21 miliard by měl být navýšen o 300 miliard eh, soukromými eh, zdroji. Bude to opatřeno i opět daňovým zvýhodněním pro soukromníky. Komise stále věří ve Fata Morganu velkého eh, impéria, ale ekonomické rozdíly mezi členskými státy jsou příliš velké. A cena za toto impérium, ta bude hrazena občanům občany, a sice tvrdými úspornými opatřeními, vysokým zdaněním Eh, menší eh, mírou blahobytu a eh, větším rozsahem nezaměstnanosti. Místo nesmyslného plánu růstu byste v radě měl se zasazovat o rozdělení Unie, o nacion, rozdělení na národní státy, o přidělení samostatných měn, o možnost opět uzavírat hranice, aby nepřicházeli dovnitř nežádoucí uprchlíci a džihadisté, kteří ohrožují naši bezpečnost. O to se máte postarat, jinak odstupte. Děkuji. Slovo má nyní paní Krostec za EPP. Oui, merci, monsieur le président. Ano, děkuji, pane předsedo. Já jako ostatní se zde obracím na radu poněvadž tento summit je zásadní pro evropské oživení, pro oživení evropské ekonomiky, což si doufám státy jsou vědomi, protože Evropa pořád trpí a již nevěří v budoucnost. A já musím říci, že dnešní prohlášení rady se mi jeví jako takové dost fádní a váhavé. Je pravda, že rada eh, v podstatě již nás uvykla na to zklamání za zklamáním a to jednoduše proto, že zde není, nemůže ani jít vpřed a, e, v duchu solidarity, kterou tak potřebujeme v EU. A když nemůžeme tedy váhat a přešlapovat, musíme přejít k činům. A šéfové vlád musí masivně podpořit investiční plán, strategický investiční plán Evropské komise, Junckerovy komise, nástroje, jsou na, na stole, ty máme a teď je naše povinnost je co nejdříve použít a eh, poněvadž bez, bez te, eh, ekonomické měnové stability nebude dlouhodobý růst. A tento investiční plán, eh, ten se snaží především stimulovat kap, soukromý kapitál, což reflektuje ekonomickou realitu. Komise a rada musí Eh, eh, velice odhodlaně přistupovat k paktu stability a růstu, protože růst nastane pouze, pokud členské státy odvážně budou eh, dělat nezbytné strukturální reformy ty, které toho nebudou schopny, tak na sebe musí vzít odpovědnost vůči svému lidu. Doba, kdy Evropská unie eh, pořád ještě přivírala oči nad těmi vládami, které nebyly takto odhodlané, tak ta doba je pryč. A já jsem ráda, když vidím nový přístup, který vede tento pracovní program komise, který je více konkrétní, více koncentrovaný, méně byrokratický, což umožní že pojdeme, že, že Ehm, nastane úspěch, ale úspěch bude pouze, pokud bude důvěra. A pokud je o transatlantickou dohodu, já bych ráda, aby Evropa se ukázala, že je silná, aby nebyla nakonec marginalizována eh, eh, tedy eh, tím novým propojením Spojené státy a Asie. Teď dovolte ještě další téma, a to je situace na Ukrajině. Ano, ta je vážná. Je třeba podporovat Ukrajinu, ale je třeba také, aby tato hm, politika byče, tedy aby to byla politika, Eh, eh, která nebude jedinou politikou v jednání s Ruskem. To je velký jasný partner. A teď ještě dovolte, abych připomněla, že je třeba, abychom skutečně měli jasné ambiciozní závěry. A já zde vezmu ten závěr prezidenta předsedy Junckera a to je, že bude dbát nad tím, aby členské státy se chovaly zodpovědně pan Guerrero Salom, prosím. Děkuji, pane předsedo, pane předsedo komise a rady.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 Mm, přejdeme k dalšímu řečníkovi, protože jste měli řečnickou dobu. Ano, ano, já jsem zpravodaj pro humanitární pomoc. A já tedy bych chtěl upozornit na jeden bod, eh, který možná řada z vás považuje za marginální pro účely rady, a to je otázka eboli. Ale eh, nikdy to není marginální téma, přece téma, kde tisíce osob umírají, i když jsou daleko od nás, od našich hranic musíme podpořit eh, reakci na tento jev a eh, musíme i snížit rychlost šíření eboli, která zabíjí tisíce lidí. Musíme podpořit eh, i společný rámec Evropské unie, který byl odsouhlasen minulý týden v souvislosti eh, s tím, co řekl pan Estelianidis, musíme i eh, pracovat na našich lékařských zdravotních službách, lécích, tak, abychom zachraňovali lidské životy, což přece eh, je otázka naší důstojnosti, i když ten problém je tak daleko, ale v podstatě je to problém, který se dotýká lidských bytostí. Pan Duda. Szanowny panie przewodniczący, Vážený pane předsedo, především bych chtěl vyslovit nespokojenost a e, tedy opravdu to, že se nemohu e, spokojit s tím, e, že rada velice málo podporuje Ukrajinu. A chci ještě jednou říct, jestliže v závěrech rady se najde Eh, výzva eh, jak Ukrajině, tak Rusku, aby eh, dodržovali minské příměří. Bude to znamenat, že měříme stejně jak agresorovi, tak napadenému. Za druhá věc, plán pana Junkra na více než 300 miliard eur. Tady se hovořilo o tom, že členské země by se měly vyrovnat s krizí. Já myslím, že je třeba si také připomenout eh, situaci eh, zemí, které vstoupily do roku, po roce 2004. Mnoho z těchto zemí potřebuje nyní podporu více než krizové země, eh, protože mají slabší infrastrukturu a tak dále. Já doufám, že to se projeví ve investičních plánech. Děkuji. Tak a další řečník, prosím, držujte dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Eh, já skutečně mě líto, že eh, odešel pan z UKIPu, který se tam tady předvedl. Já bych chtěl říci, že také britské firmy, eh, které investují v zahraničí, se těší na tento investiční plán, protože ten plán má tři pilíře, všechny tři jsou relevantní, včetně tedy deregulace. Eh, to je věc, o které jste hovořil, včetně také eh, rozvoje společného trhu, který také podporujete. Eh, ještě jednu poznámku dovolte. Jsem si jistý, že investiční plán mohl být, řekněme, zajímavější tím, že by se promítly některé naše návrhy ale přesto je to dobrý plán a je to to, co Evropa, naši občané a firmy potřebují. Je to naprosto nesrovnatelné s tím, co jste napísala předchozí komise. Já mám pořád ještě otázku k některým prvkům. Včera mě nebyla zodpovězena otázka, co se týče lepší regulace například. A není k já musím říct, že eh, tady eh, to, co jsem slyšel na začátku eh, od pana Junkra, to bylo velice obecné, nekonkrétní. Pan Ferhofstadt hovořil o telekomunikačním balíčku, tady něco, co firmy i občané čekají, očekávají to už měsíce a léta. Jaký je další postup? o roamingu, o síťové neutralitě. E, to se nedá dokládat. A ještě poslední věc, čtvrtý železniční balíček. E, jak jsme daleko? Když vlastně ještě vůbec nezačala debata o tom, e, že by se měla rozdělit infrastruktura od provozovatelů služeb. A já bych mohl pokračovat a pokračovat a pokračovat, ale my potřebujeme asi konkrétní odpovědi. Děkuji. Děkuji modrá karta od pana Eteriče. Eh, přijmete, prosím, pane Eteričko? Prosím. Eh, děkuji, eh, že jste upozornil na moji předchozí řeč. Já nepochybuji o tom, že britské biznesy budou investovat, ale nezdá se vám, že to, eh, že se to musí garantovat prostředky eh, daňových poplatníků, eh, že to jsou pravděpodobně špatné investice, které by se bez těchto dotací neuskutečnily? Já nevím přesně, k jakým špatným investicím jste tady směřoval, jak jste hovořil, ale já věřím v investice ale já ještě jedno opakuji, že tento plán je tady proto, aby investice byly podpořeny. Já jsem hovořil eh, s mnoha britskými investory a oni si tohoto plánu cení velice ale je to eh, něco úplně jiného, než to, co před eh, pár minutami řekl váš kolega. Nyní kolega Forenza, kolegyně Forenza. Děkuji, pane předsedo. Z přípravné diskuze před touto radou eh, eh, jsme čekali něco jiného. Musím říci, že jde o životy občanů, evropských občanů. Ty by měly být v centru vašich obav a vaší agendy. A ta by měla obsahovat pouze jeden bod. Jak eh, distribuovat práci a příjmy. Jak tedy jak tedy eh, překonat eh, ty problémy způsobené politikou škrtů. My jsme chtěli, aby tato rada, tento summit vzal do úvahy i eh, zprávu o nerovnosti mm, a potřeby růstu, to je tedy zpráva OECD, a, který, a je to zpráva, která tedy Eh, sleduje nerovnosti a hovoří, že zde eh, je mm, mm, to mm, obrovský, obrovské rozdíly, které vznikly především se eh, především schudly ty nejslabší vrstvy, což je velký problém sociální, ale i hospodářský. Takže abychom oživili růst, tak je třeba jednu věc, to znamená bojovat proti nerovnostem mezi lidmi, změnit hospodářskou politiku, investovat do vzdělávání, do welfare, a i mm, to znamená tak, aby e, evropští občané žili důstojně na evropské úrovni. Vy hovoříte o stabilitě, ale vy hovoříte o stabilitě investic a o občané chudnou. Vy hovoříte o důvěře, když předseda komise mm, přesto, se, přesto figuruje ve velkých skandálech daňových uniků. Vy hovoříte o investičních plánech e, a e, to jsou ale mm, v podstatě peníze monopolu, e, peníze, které půjdou do monopolu. A vy hovoříte o 315 miliardách a víme ale, že podstatě de facto pouze 21 miliard k dispozici. A dovolte, abych řekla jednu věc na adresu italského předsednictví v tomto pololetí. Matteo Renzi často hovoří o tom, že během italského předsednictví, že se zvýšily opatření eh, ve prospěch růstu a mně se zdá, že eh, eh, že tedy asi, asi to také bude, protože máme miliony pracovníků a zaměstnanců na ulicích a stávkují. Braš, olkaa hyvä. Minuutti 30 mezi sektory, eh, které potřebují náléhavé investice, tak já bych chtěl zmínit především dva sektory, které jsou podle mě velice důležité a to je, jsou nezbytné investice do výzkumu. A to je třeba vidět jako pilíř pokroku a blahobytu v Evropě výzkum ve všech oblastech, na univerzitách, ve velkých výzkumných centrech, bohužel ty mají omezenou kapacitu teď a je třeba i podporovat výzkum v průmyslu a eh, výzkum alternativních eh, zdrojů energií. A také eh, velká investice je do politiky pro mladé, hm, do vzdělávání, do profesního vzdělávání, hm, do kvalifikací, sociální, vědecký výzkum pro mladé lidi, ve prospěch mládeže. A protože budu, výzkum to je naše budoucnost a je třeba na tom začít pracovat hned teď, dnes, protože teď v době krize, tak zítra je dne, již dnes. A já eh, zde eh, si myslím, že to je oblast, eh, která je mm, velice vážná a já to vidím sám a já zde s velkým překvapením vidím, že španělská vláda se omezuje Eh, pouze eh, eh, na velice vágní, flexibilní interpretace evropských politik a ty politiky, které přijímá, jsou zcela své volné. Já tedy zdůrazňuji výzkum a mládež. Děkuji. Děkuji. Děkuji a další dvě minuty paní Moj. Ano, e, již uplynulo šest měsíců italského předsednictví, ty jsme tak očekávali, my, se, my jsme si mysleli, že se zde vytvoří o, e, očekávání pro naše občany a pro růst. Merkel nese svou odpovědnost, stejně jako Evropská komise, ale zde i Italové nesou svoji odpovědnost. Italské vlády, ta, e, to jsou vlády, které zcela zapomněli na priority, ale oživit trh práce tak proto je třeba vytvořit příležitosti. A tyto příležitosti nemohou existovat, pokud se nevyřeší některé zásadní problémy a mm, e, třeba co se týče výrobního průmyslu, výroby a je třeba e, snižovat břemeno a je třeba, e, protože pouze potom budou moci malé střední podniky a živnostníci e, vytvářet pracovní místa, ale naopak oni krachují kvůli daním, vysokým daním a kvůli příliš velké kompletní byrokracie, která potápí Itálii v Evropě. Italské vlády promrhaly Eh, příležitost, aby i vyhráli bitvu o Made In, což je základní nástroj pro evropské podniky a pro eh, svobodu volby spotřebitelů. I promrhali jsme příležitost, abychom bojovali proti padělkům a nemáme ani společný celní systém na tomto volném trhu, evropském volném trhu a nic jsme neudělali s dohledem eh, a eh, vývojem podniků a ani jsme neudělali nic s, tém, s tématem imigrantů, hm, přistěhovalců a 40 let eh, vlastně to trvá tento problém, jako teď je ten skandál, ke kterému došlo v Římě. A to jsou tedy hm, přistěhovalci, kteří jsou skutečně chudáci. To nepomůže nikomu, Itálii ani Evropě. A potom to necháváme na regionálních zprávách všechno, ale já si myslím, že to bychom měli my více kontrolovat. Takže to jsou některé naléhavé problémy, které italská vláda měla řešit a pokud skutečně chtěla řádě se připravit na toto pololetí, ne ale mm, zde mm, i dokonce eh, teď se zjišťuje, že naši vedoucí představitelé ve vládě jsou zapojeni do různých mafiozních aktivit, což je skutečně hamba. Hamba, vy neumíte dělat politiku, takže byste měli jít pryč, protože vy jste kradli a kradli leta a leta. A to je ostuda. Je zde otázka na základě modré karty od paní Bresson. Akceptujete ji? Děkuji, pane předsedo. Já se chci zeptat této poslankyně, zdali si myslí, že je v italském parlamentu, anebo si, nebo si uvědomuje, že je v Evropském parlamentu, protože tady hovoříme o programu komise. A e, zde k tomu neřekla vůbec nic. A já si myslím, že italské předsednictví e, bylo úspěšné a samozřejmě spolu se všemi ostatními státy, protože jsme v tom eh, všichni dohromady, buď všichni vyhrají, nebo všichni prohrají a zde já, mm, takže já souhlasím s tímto plánem, ale vy jste neřekla nic vůbec o tomto tématu, o kterém zde se teď diskutuje dopoledne. To je můj oka, Allora, l'Italia è corrotta. Ano, tyto eh, skandály prosakují, v Římě působí mafie a oni kradli léta a léta, všechny ty strany kradly a pokud se nevyřeší tento problém, a, mm, tak se z toho nedostaneme. Itálie, Itálie je in default, krachuje a pokud mm, Itálie se neposune vpřed, tak se neposune vpřed ani Evropa. Děkuji. Korvin Mik. Děkuji a nyní má slovo pan Korvin Mikke, minuta a půl. socialisté a demokraté zdá se nechápou, že je nutno bojovat proti nezaměstnosti a k tomu je zapotřebí eh, finančních prostředků. Proto uvalují eh, daně a ty eh, berou eh, prostředky z kapes eh, spotřebitelů. Jestliže se podnik vyhýbá daním, může vyrábět levněji, může prodávat více, prodávali více, tak vytváří pracovní místa díky panu Junkrovi, co by premiérovi Lucemburska a nikoli panu Junkrovi, co by předsedy Evropské rady. Navíc se domnívám, že Evropská unie musí být zničena. Děkuji vám. Kiitoksia. Děkuji vám. A nyní má slovo paní Gardini dvě minuty. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Dnes skutečně eh, podle mě vedeme zásadní diskuzi. Eh, je to pro, pro nás unikátní příležitost eh, zde teď Eh, poněvadž eh, se bude konat eh, významná rada. Je to rozprava, diskuze, mm, kterou jsme začali již vést v rámci EPP. Připomínám dokumenty z kongresu, který se konal v Dublinu na jaře a mm, teď jde o konkrétní činy, jde o to skonkretizovat všechna tato rozhodnutí a říci, jakou cestou se ubírat. Zde se obracím na pana předsedu Junkera, do kterého jsme vložili důvěru. A skutečně teď, pokud jde o ten investiční plán, eh, to by měla být příležitost i, abychom i zrevidovali všechny ty asymetrie, nerovnováhy, které existují v Evropě, v eurozóně. A zde je, pokud se to nebude řešit, tak je zde riziko, že by mohli zničit, oslabit efektivitu, kterou by ten investiční plán měl mít protože v září nám jste řekl, že 100 miliard investic eh, eh, již tedy proběhlo eh, jinde, tedy v zahraničí, mimo naše hranice, protože naše země nejsou atraktivní pro investice, takže to je problém, který je třeba si zabývat. A potom je to problém i surplus. A pokud se zaměří pouze na dvě země eurozóny, no tak hm, a myslím, že my bychom měli ale eh, se zabývat i jinými eh, zeměmi. A já se ptám pana předsedy, zdali nechcete řešit i ten aspe, aspekt, merkantilistický aspekt toho surplus, protože zde to vede k tomu, že američané teď mohou eh, v podstatě eh, mít pod kontrolou jednání eh, o TTIP a mm, takže mm, TTIP přece se musí stát prioritní a prioritní se stát pro USA a oni se zaměřují pouze na transatlantické partnery partnerství teď. Já bych tedy chtěla Eh, zde já přeju hodně štěstí radě, ano, a chtěla bych, abychom vyřešili tedy tyto, eh, toto vakuum, které ještě zde existuje a nedůvěru občanů. Děkuji, nyní má slovo paní Gephardt, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Já jako eh, tolik mých kolegyň a kolegů bych chtěla vyjádřit apel na komisi a na radu, aby skutečně spolupracovali při budoucí orientaci politiky. Je to velmi důležité důležité, ale nesmíme zapomínat jednu věc. Do centra nesmíme stavět pouze růst obecně, ale také eh, vytvářet kvalitní pracovní místa a usilovat o udržitelnost. To znamená soustředit se a ne tak, jak mám alespoň dojem z toho, co se děje ve vládách, uplatňovat princip eh, kropící konve. Každému něco. Ne, to nemůže být odpověď. Musíme se koncentrovat na důležité inovativní perspektivní úkoly, postarat se o eh, vytváření pracovních míst v kvalitních oblastech a odvětvích, jako například v digitální agendě, eh, v udržitelnosti v energetice. E, soustředit se na infrastrukturu, tak aby skutečně vznikala pracovní místa, z, z nichž mohou naši občané a občanky skutečně těžit. Děkuji. Dalším e, řečníkem je pan Demes Makr, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl vrátit k situaci na Ukrajině. My jsme rádi, že Rada se zavázala k implementaci asociační dohody. To určitě eh, bude dobré a bylo by dobré pozbudit eh, členské země k rychlé ratifikaci. Eh, také hovoříme o suverenitě a e, v této souvislosti Ukrajina potřebuje naši pomoc. Ukazuje se, že naše sankce vůči putinovskému režimu e, mají dopad. Nikdy nesmíme přijmout anexi Krymu. A my jsme o Krymu debatovali nedávno v Evropském parlamentu a objevila se tady otázka ruských pasů, eh, které jsou rozdávány, respektive eh, je, jsou lidé nuceni přijímat ruské pasy. Máme ovšem uznávat tyto pasy, to by bylo víceméně tiché uznání této anexe. Pan Lambsdorff. Pane předsedo rady, pane předsedo komise, liberálové si přejí úspěch Evropské unie, také úspěch této komise a k tomu jsou důležité tři prvky. Za prvé, dobrý pracovní program a pane Juncker, váš pracovní program je velice dobrý. Vy, eh, vám se to tedy podařilo eh, sepsat eh, jasně. A druhá věc, pracovní program Komise ke strukturální reformám v českých zemí. Zde máme velké starosti. Eh, Francie, Itálsko, ale také třeba Belgie, eh, kde tedy eh, země jde do generální stávky už při náznaku mírných reform. Tyto země třeba musí být daleko ambicioznější. A třetí bod je investiční program. E, mnozí vás kritizují a mnozí předem nad ním lámou hůl a říkají, to nemůže fungovat, e, státní garance, privátní investice, no uvidíme. Důležitá je jedna věc. Vy jste řekl, že Evropská investiční banka rozhodne o projektech, e, možná, že ne letos, ale příští rok. Tomu chceme důvěřovat. A prosím, nezopakujte tu chybu, že by jste donutil eh, členské země jít do určitých projektů. Třeba naše spolková vláda zcela jasně navrhla, aby se eh, do napůl zkrachovalo projektu berlínského letiště eh, dávaly tyto dotační peníze. Takže ne do projektů, které v podstatě jsou skrychované. Děkuji, pane Danzlefe. Nyní pan Papademolis. Děkuji vám, paní předsedající. neoliberální dogma, že je nutno jenom e, šetřit a tím se rozpohybí investice, tak to už komise a rada e, zkoušejí 6 let. Investice poklesly o 15 To znamená, že politika potřebuje obrat. Potřebujeme více veřejných prostředků pro růst a to jak z evropského rozpočtu, tak z rozpočtů členských zemí. A pane Junkere, váš balíček je skoro prázdný, protože jedině Ježíš Kristus dokáže rozmnožit ryby a rozmnožit chléb. Ovšem to byl zázrak. E, to, že vy mobilizujete 15krát tolik peněz, no tak to, to ostatní nikdo nemůže věřit. Tady se dokonce pokouší eh, tento eh, Junckerův balíček ještě odložit a eh, úplně ho vyprázdnit. Jaký bude podíl členských zemí? Jak se zajistí udržitelnost investic? K tomu se neříká vůbec nic. A já se skutečně bojím, že ten summit bude skutečně jenom o vánočních přáních. Děkuji, pan Michel, paní Michelle Revasí v Edmirtu. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla vyjádřit k epidemii eboli a jak Evropská unie eh, nyní eh, pomáhá v boji proti tomuto jevu a e, e, máme zde, je to spojeno s, deforeta, s deforestací, se slabým zdravotním systémem a nestabilitě v zóně. 1,1 e, miliard euro na humanitární pomoc boji proti e, ebole. 130 e, jde z Evropské komise, to je 130 milionů z Evropské komise, to je dobrá věc, ale problém je, že ministři se sejdou zítra, aby podepsali 12. Eh, oni podepsali 12. prosince dohody o hospodářském partnerství se zeměmi AKT. A tady je problém. Proč? Poněvadž Evropská unie eh, v podstatě eh, vůči AKT, tedy bývalým koloním, unilaterálně měla preferenční systém a v podstatě zde i měli přístup na evropské trhy bez toho, aniž by za to platili. A nyní eh, u 80% evropských eh, exportů se ruší cla. Ale tyto země potřebují rozpočty, aby mohly platit na infrastrukturu a již eh, teď tedy budou mít problém s těmi celními daněmi poplatky. Co s tím udělají? Ano. Děkuji. Nyní má slovo Petr Rundgren, dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pan eh, Juncker tvrdí, že potřebuje více peněz. To mě nepřekvapuje, eh, protože eh, brát odpovědnost za peníze daňových poplatníků v podstatě v tomto parlamentu neexistuje. Když se podíváte na nejrůznější dávky, tak zjistíte, jaká je situace zde a jaká je situace obyčejných lidí. Více než 43 lidí, občanů, se rozhodlo nejít k evropským volbám a 130 tisíc eur se vyplácí na eh, dávkách, když eh, lidé odcházejí eh, z funkcí a nemusí za to nic oplátkou udělat. A E, snižuje se také e, e, daň EU, což je mnohem nižší než v Belgii. Když tedy vám vyplácejí finanční prostředky po ukončení své funkce, tak to nedává smysl. Daňoví poplatníci v Evropě, co dostanou oni, když opustí svou práci? musí hledat další, eh, musí naopak platit, platit a znovu platit. Žádné bonusy eh, nezískají. Eh, pan Juncker hovoří o obnově důvěry obyčejných lidí, ale podívejte se na to, jakým způsobem nakládá tento parlament s penězi daňovými, daňových poplatníků. Je to skutečně nemožné. Měli bychom projevit aspoň minimum respektu vůči eh, lidem, kteří eh, bojují o svou holou existenci. Jak mohou mít eh, důvěru, sebe menší důvěru v to, co se zde děje? Dále má slovo paní Bicoto, jedna minuta. Presidente. Děkuji, pane předsedo. Evropská rada tento týden žádná novin, novinka. A jenom to, že máme novou exekutivu, nového předsedu a uvidíme, co se stane. Tolik slov, tolik slov, ale e, žádná odvaha. Nic se pro podniky, pro nezaměstnané, pro mladé bez práce, pro občany, pro staré lidi, nic se nesmění. To jsou pouze sliby a sliby. A já, jako vždy, jsem tady slyšela stejná krásná slova. Teď jsme na, na konci roku 2014, končí se italský semestr a to jsou tedy e, krásné projevy a pan Renzi před pár měsíci e, proje, pronesl projev, kterému jste tady tleskali. A řekněte mi jednu věc, jednu pozitivní věc. Proč Italové, proč evropští občané by si měli pamatovat na Renziho? A v květnu před volbami Renci říkal, já chci Evropu lidskou a ne eh, Evropu, která bude zachraňovat banky, ne bude zachraňovat rodiny. A potom eh, byl zvolen Juncker, takže děkuji, Mateo Renci, to jste se zesměšnil. Děkuji, nyní má slovo pan Esteban González Pons. Děkuji. Eh, tato rada je velice významná, pane Junckere, a Eh, eh, protože jsou zde velká očekávání od španělských voličů, eh, kteří jsou pro investice a pro dobré fungování vnitřního trhu. A je třeba ale i bojovat proti daňovým únikům. Za druhé, španělští voliči si myslí, že je třeba, abychom pracovali na skutečné energetické unii, která zajistí našim občanům konkurenceschopný a udržitelný trh a propojení energetických sítí, tak abychom zajistili dodávky za rozumnou cenu. A za třetí potřebujeme, aby Evropa byla bezpečným a chráněným místem. Je třeba zintenzivnit boj proti terorismu, je třeba vyřešit problém návratu eh, těch eh, bojovníků a je třeba i mít eh, vlastní zdroje a energie, abychom mohli bojovat proti budoucím výzvám. Samozřejmě musíme i reagovat na vraždu více než 100 dětí v Desaguar, kteří umřeli ve škole a pokaždé, když jsou zabiti nebo umřejí, um, umře dítě ve škole, jinde, tak to je jako tady a spirit, duch a Malali by měl vést nás v tomto boji proti terorismu terorismu. A za čtvrté, je třeba, abychom byli solidární eh, v politice společných hranic. Je třeba regulovat imigraci. To je priorita naší zahraniční politiky. A teď my nemáme vnitřní hranice, tak mohu říci, že Melila Seuta to jsou v podstatě hranice Francie, Švédska a jsou to hranice všech, nás všech. A závěrem, pane předsedo, je třeba hovořit o Ukrajině, ale také třeba hovořit o Rusku. Je třeba i eh, si říci, anticipovat, jaké důsledky to bude mít pro evropskou ekonomiku, pokud eh, zkrachuje eh, v zimě ruská ekonomika jak to teď vypadá podle zpráv, to by nás mělo tížit a měli bychom se tím zabývat. A kromě toho, moji voliči vám přeji Eh, tedy eh, po této ratě eh, krásné svátky. Pane González Pons, tady máme modrou kartu od pana Terry Cabrese. Akceptujete tuto modrou kartu, pane Terry Cabres, 30 vteřin. Děkuji. To je to, co jste řekl na adresu energetického průmyslu v Evropě, je dobré, ale jak vysvětlíte, že energie ve Španělsku je nejdražší v Evropě? Proč? Poněvadž se chrání evropský energetický průmysl, poněvadž v podstatě eh, zde Eh, milion eh, eh, protože pan Florentino Lopez si ponechává miliardu 300 milionů euro a mm, takže mm, to znamená, můj problém je ten, proč si stěžovat teď na evropskou energetiku, když si nevyřešíme to doma, ten problém musíme si vyřešit doma problém s španělskou energetikou. Děkuji, 30 vteřin. Ano, ano, pan Terry Vras poprvé vlastně hovoří tady španělsky na mě. Chci říci, že španělská vláda nyní se snaží řešit problémy cen energii pro španělské obyvatelstvo, ale také i, aby naše energetika byla konkurenceschopná, aby to byl nástroj pokroku ve Španělsku a v Evropě. My chceme propojit Iberický polostrov eh, se eh, mm, zbytkem Evropy, i tedy s dodávkami s Alžírskem, a protože eh, jde o, je to potřeba Třeba i vzhledem k tomu ruskému problému v zimě. Děkuji. A druhá, eh, modrá karta od pana Sani. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane poslanče, vy jste se zmínil o tom, že je nutno bojovat proti daňovým únikům. Která strana by byla ochotná bojovat eh, stejně tak eh, rezolutně proti nešvarům v zemích, které se otevírají takzvané černé ekonomice, jak je tomu v Maďarsku? Muy bien. Gracias. Dalším, další řečnicí je paní Pervanš Perez, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Já se chci obrátit na italské předsednictví a chci upozornit na eh, problém digitální ekonomiky. Každý si myslí, že to bude hm, jaksi velká naše cesta, kde investice by mohly tedy eh, mnohonásobit hodnotu, hodnoty, ale on to bude úspěch pouze pokud eh, Eh, se ty plody těch investic dostanou Evropanům. A takže ten investiční plán do digitální oblasti a, obla- a otázka zdanění, to je něco, o co se i opírá ta naše možnost vybírat zisky. A víte, jak, že to je skutečně problém, velký problém. A eh, o tom musíte hovořit v Evropské radě. A potom je třeba i chránit údaje, protože jinak dojde k úniku know-how a kapitálu, což si nepřejeme financovat. A nakonec se chci obrátit na předsedu komise poněvadž na této radě vy e, přispějete i k vytvoření cestovní mapy e, budoucnosti eurozóny. A když jsem si poslechla pana Webera, Manfreda Webera, tak, si, tak jsem trochu zneklidněna, protože nemůžeme stigmatizovat a zájemně se tedy urážet. Tak to nedojde k pokroku v eurozóně, protože eurozónu všichni potřebujeme, aby to byla zóna, která eh, bude založena na vzájemné eh, vzájemnosti a solidaritě, protože to je nutné a je třeba i vyřešit otázky jako e, společně, abychom byli kolektivně schopni. Už skončila vaše doba, já jenom dokončím větu a není možné to korigovat e, zatím nástroj, které máme k dispozici teď v naší hospodářské měnové unii. Děkuji. Děkuji. A nyní nepovolím modlou kartu, protože paní Perez mluvila příliš dlouho. A dalším řečníkem je pan Bernd Luke, jedna minuta. Paní předsedkyně, my jsme vyslechli pozoruhodný eh, projev předsedu eh, liberálu pana Ferhoštata. I on eh, poznamenal, respektive spozoroval, že eurozóna vězí v těžké, hluboké krizi. A to už něco znamená pro předsedu liberálu. Jehož brýle se obdobně, obvykle zabarví do růžova, když se hovoří o Evropě. Ale pak také kritizoval, že rada nepředepisuje žádný lék. To je kritika rizika, ale kritizovat se musí, že rada nepřednesla analýzu, proč eh, eurozóna tkví v této krizi a nebylo zodpovězeno, proč eh, eh, roste Jižní Amerika, Severní Amerika, Jižní Asie, Austrálie a Oceánie, proč země vně eurozóny v Evropě rostou, ale eurozóna neroste. A nyní se táží vás, dámy a pánové zástupci rady, proč tedy eurozóna neroste, proč máme skvělý jednotný trh, skvělou komisi, skvělou společnou evropskou měnu, ale eurozóna nevykazuje růst. V čem to spočívá? Prosím, zamyslete se nad tím. Děkuji. Pane Luke, je zde jedna modrá karta od pana Lambstorfa. Přijímáte ji? Pane Lambstorfe, máte 30 vteřin. Paní předsedkyně, já mám v podstatě dvě eh, otázky na kolegu Lukeho. První, zda mu uniklo, že strukturální reformy v důležitých eh, zemích eurozóny eh, se nekonaly, respektive byly příliš omezeny, aby stimulovali růst. Francie a Itálii jsem zmínil už předtím a Francie nám působí velké starosti nyní. Druhá otázka, kdy se posledně tak přiblížil ke Giverhoštatovi, že eh, mohl pozorovat eh, jemný růžový záblesk v jeho brýlích. Děkuji. Pane Luku. Eh, skutečně jsem tu růžovou barvu viděl a velmi intenzivně, ale pokud je o strukturální reformy, ano, má, máte pravdu, ty se nekonaly a mm, to, důvodem toho je, že vy a vaši přátelé Eh, zrušili klauzuly neposkytnutí pomoci. Kdyby totiž každý stát musel platit sám za své dluhy, pak by eh, stimulace řešit své vlastní problémy byla mnohem vyšší, než je dnes, kdy se toto pravidlo může libovolně měnit. Děkuji. Předsedkyně. Já budu od nynějška eh, velmi eh, přesně eh, hlídat dodržování limitu časového, jinak nebudu moci povolovat modré karty. Takže prosím, dodržujte řečnickou dobu přesně. Pan Oliren, jedna minuta. Děkuji, paní předsedající. Evropa potřebuje růst a zaměstnanost a to samozřejmě nejde bez investic, zejména těch soukromých této souvislosti je eh, investiční plán pana Junkra velmi příznivý. Evropa se musí reformovat, aby dokázala přilákat tyto investice, vytvořit eh, dobrý, dobré podnikatelské prostředí, musíme mít funkční digitální eh, trh a trh se službami a my máme skutečně šance v mnohých oblastech. Třeba eh, měli bychom směřovat do arktických oblastí bioekonomie a vyspělých technologií. Členské země eh, musí provádět strukturální reformy, zejména velké členské země, jako je Francie a Itálie. Pakt růstu a stability stále platí a je třeba ho využívat. Eh, Německo si musí využít Eh, prostor, který má a využít to pro investice. ECB eh, musí tedy eh, také pomoci. Akceptujete mluvíte do pana Papademula? Děkuji vám, pane předsedo. Pane René, v posledních dnech se slyšíme hodně propagandy a strašení o vítězství Syrizy v příštích volbách v Řecku a že to tedy bude znamenat eh, odchod eh, Řecka z eurozóny a bude to obrovská katastrofa pro samotnou eurozónu. Eh, jak se vyjádříte vy tady k tomuto strašení? Děkuji vám za tuto otázku, pane Papademulisi. Řecko prošlo opravdu těžkým obdobím a teď se konečně propracovalo k růstu. Já v žádném případě nechci zasahovat do domácí řecké politiky. Nicméně eh, vidím to tak, že eh, Syriza jako strana a pan Cypras eh, podle mě chtějí, aby Řecko zůstalo v eurozóně, to říkají jasně a to platí. Taky chápu, že eh, ta obrovské, eh, obrovská daňová zátěž, která spočívá na Řecku, musí být nějakým způsobem restrukturalizována, například odklad splátek. A nyní pan Bütikhofer. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, pane předsedo Junkre, vážení předsedové Eh, ve sporu o to, jestli investiční plán pana Junkra eh, bude znamenat účinný průlom směrem eh, k udržitelnému růstu, tak my jako zelení žádáme především to, aby všechny členské země Evropské unie přispěly do tohoto investičního plánu. Já tedy žádám zástupce rady, aby tyto požadavky, které zde zasnívají, brali vážně. Za druhé, eh, pokud se týče projektů, které si zaslouží podporu, tady máme šest kritérií. Za prvé, Eh, nesmí tady být žádné kvóty pro odvětví či geografické. Musí být, to být přínosem pro Evropu, musí přispět k udržitelnému růstu, musí být vybrány experty EIB na základě kvalifikace a musí vyvolávat privátní investice a za třetí v členských zeměch, zemích eh, Eh, nesmí eh, nechávat stranou malé a střední podniky. Děkuji, pan Polos, na jednu minutu. Summit bude dalším útokem proti lidu, podobně jako intervence EU a NATO na Ukrajině a jinde. Opět eh, to vyvolá proudy uprchlíků. Je zde rostoucí Eh, nebezpečí globální války, o energii. My zde máme určité drobné oživení, ale naopak je velice pravděpodobné, že vypukne nové kolo krize, a poněvadž eh, půjde to všechno na eh, úkor levných pracovníků a venkova narůstají dluhy a to znamená, že těch 300 miliard mnoho nebude znamenat. Eh, konkurence mezi velkými firmami a vládami, eh, to se vůbec netýká zájmu obyčejných lidí. A nyní pan Andráš Kürk na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, abychom oživili všichni jsme se dohodli, že musíme oživit evropskou ekonomiku a určitě tento cíl podporuji. Avšak mám určité pochybnosti a poznámky k tomuto. Kromě zdrojů EIB, investiční banky, tak nemáme žádné nové peníze. A když se podíváme na e, strategii 2020 a CEF, tak tam byly tedy Eh, eh, přesunuty určité peníze a teď se přesouvají jinam, takže tady jde o to pouze přesouvání peněz. A ten multiplikační efekt, o kterém hovoří eh, komise, to je příliš optimistické. Já myslím, že bohužel ty odhady nejsou realistické. A za třetí, vezmeme do úvahy ty obavy, které jsme právě slyšeli, a to je volba projektu poněvadž pouze pokud budeme mít kvalitní projekty, tak budeme schopni dosáhnout dlouhodobých výsledků. Musíme tedy zajistit, že všechny projekty, které podpoříme, tak skutečně povedou k cíli. Například energetické projekty, které sem spadají také, tak tady musíme především eh, zajistit dodávky energií, Eh, v Evropě, ale i Barosův balíček také se zaměřoval na energetiku a pořád ještě nemáme eh, na to vyčleněné zdroje. Eh, střední a východní Evropa tak tady musí hrát v tomto zásadní roli. Hovoříme o dostupné energii a jediný způsob, jak to zajistit, je, že budeme mít skutečný energetický trh a potom bude energie levnější a díky tomu se stane Evropa konkurenceschopnosti, konkurenceschopnější. Děkuji, tady je modrá karta od pana Ištvana Bluej, 30 vteřin. Děkuji, paní předsedkyně, za tuto příležitost. Tak, aby ekonomika skutečně mohla se pohnout, tak potřebuje důvěru. A když se podíváte na uh, nadcházející pracovní program komise jako Maďar bych řekl, že některé země, ne moje země, některé země, kde mm, ty politické strany, a u nás je to samotný premiér, velice často mm, kritizují Evropskou unii. A co vy tedy řeknete o faktu, že zde e, teď se zavádí nové daně a že e, Eh, myslíte si, že to je metoda, která je přijatelná? Děkuji za tuto otázku. Ano, vy mi dáváte možnost eh, říct si něco. Je pravda. Já bych řekl na plenárce samozřejmě, že ekonomický růst v Maďarsku to je priorita číslo jedna. A mm, ta, teď, eh, když se podíváme na ekonomické ukazatele Maďarska, když my jsme převzali vládu, tak my jsme eh, převzali zrujnovanou ekonomiku a byli jsme schopni opět eh, oživit a dostat ji do správného kurzu. Děkuji, paní Perez. Děkuji, paní předsedkyně. Minulý týden jsem řekla panu Rachojovi, tedy našemu premiérovi, že zde to budou Vánoce ekonomického oživení. A dnes říkám panu Weberovi, ty státy, které mm, přišli se strukturálními reformami, tak eh, bych řekla, že Eh, mm, to je Milka. On řekl, že eh, tyto země, které provedly strukturální reformy, takže se staly takovými průkopníky eh, těchto změn. Ale to je urážka. Urážka pro mladé lidi, kteří musí odjíždět z Evropy, aby tam našli práci jinde. Je to insultace rodin, mm, které přicházejí o svá práva, tedy závislých osob. A teď se hovoří o daně z finančních transakcí, takže mm, o tom bude také Jedna jednat rada, ale přece my musíme dělat více a ne, abychom pořád dusili více a více naše střední třídu. Musíme, eh, ti, kteří za to mohou, za tuto situaci, tak by měli za to zaplatit a nemůžeme jim to nechat jen tak zadarmo. Dnes hovoříme o možnosti, že eh, bychom měli tu krizi vyřešit ale způsobem spravedlivým. To vděčíme našim občanům. Nyní pan Evžen Tošenovský na jednu minutu pane předsedo dovolte mi stručně okomentovat hlavní téma prosincové evropské rady. není sporu o tom že evropa potřebuje zvýšit investice síťovou infrastrukturu společně s výzkumem a inovacemi bychom měli mít určitě na paměti eh, jako první. musíme se ale nejdříve ptát proč se soukromí investoři drží zpátky? a mohu v této souvislosti odkázat jen na vystoupení předsedy naší frakce uh, saida kamala no pane předsedo dovolte mi stručně okomentovat hlavní téma prosincové evropské rady není sporu o tom že evropa potřebuje zvýšit investice. síťovou infrastrukturu společně s výzkumem a inovacemi bychom měli mít určitě na paměti jako první. musíme se ale nejdřív ptát proč se soukromí investoři drží zpátky a mohu v této souvislosti jen odkázat na vystoupení předsedy naší frakce saida kamala na minulém plenárním zasedání. pokud jde o investiční plán evropské komise s ambicemi nastavit předvídatelné regulativní prostředí pro podnikání mohu jen souhlasit. ohledně hlavních dvou pilířů mám ale velké pochybnosti. je to takové kouzlení s čísly na vstupu sixteen miliard z evropské unie a five miliard z eib a potom three hundred and fifteen miliard při použití multiplikačního efektu. fifteen dále proč přeléváme peníze z programu, který jsme složitě vyjednávali a sotva se rozběhly po roce je stahujeme tedy three three miliardy z cef a two seven miliardy z horizontu two thousand and twenty budou všechny vybrané projekty skutečně splňovat kritérium návratnosti? otázek je skutečně celá řada. děkuji paní předsedkyně. Děkuji vám. Dalším řečníkem je pan Bilimský, jedna minuta. Děkuji vám. Dámy a pánové, já jsem nabil dojmu, že mnozí zde si neuvědomují eh, vážnost a dramatičnost naší situace. Máme nezaměstnost na kontinentu eh, vysokou, eh, jaká nebyla po desetiletí a také chudoba, která je zneklidňující. V oblasti měny je situace, kdy euro vykazuje maximální nestabilitu a je zde politika nulové úrokové sazby E, Evropské centrální banky a e, tím se upírá občanům blahobyt. A jediný návrh ze strany EU, komise, rady i parlamentu je finančním balíčkem e, zjednat nápravu nebo sanaci, který bude 15krát umocněn. A to je skutečně alchymie. E, neznamená to nic jiného, než že e, řadou triků má být e, sanována situace. To ale není takto možné. Dámy a pánové, v době národních států a národních měn Evropa fungovala. Nyní již nefunguje. Přenechávám to vám soudit o, o tom, co je lepší cesta. Pro každého se zdravým rozumem je jasné, která cesta je rozumná. Akceptujete modrou kartu od pana Leichtfrieda? Pane Leichtfriede, máte 30 vteřin. Děkuji vám, paní předsedkyně. I pro mě je to potěšení, pane Velimský, eh, mluvit s vámi. Vy jste eh, podal výčet toho, co se vám nelíbí, ale vám se vůbec nedaří eh, odřejmit, co se má změnit. Vůbec nemáte nápady, myšlenky, vždycky říkáte jenom ne, to nepřinese nic. Jediné je, co chcete, abychom pokračovali sami. Sami proti velkým koncernům, proti celosvětově působícím nadnárodním bankám. Víte, co se pak stane? Stane se to, co nechceme, že ti budou ještě bohatší bohatší a my, které zastupují sociální demokraté, to znamená ti, kteří pracují, budou muset pracovat ještě více a dřít ještě více, když vy se prosadíte. To bude výsledek. Pane Leichtfriede, to, co jsem od vás slyšel, to je čirá polemika, ale způsob, jak to má fungovat, se již projevil na tomto kontinentu po desetiletí a sice skrze národní měnovou politiku, národní ekonomickou politiku, kdy přesto přeze všechno jsou eh, jednotlivé státy eh, si eh, postaveny naroveň, kooperují na partnerské bázi. To, co vy děláte, vyhovuje pouze nadnárodním eh, eh, koncernům a vy jim vždy přitakáváte a tím jim otevíráte ještě eh, více stavidla a tím ještě více zesílíte neblahý vliv těchto koncernů nad Evropou. Děkuji. Dalším řečníkem je Paolo Rangel, minuta 30. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane předsedo rady, pane Junkre. Především chci dát najevo svou podporu a ocenění investičního balíčku eh, navrženého komisí. Je to pro nás velká šance a chci upozornit na to, že pan předseda Juncker eh, to i uvedl, že Tady nejde o řešení regionálních otázek, ty eh, řešíme politikou soudržnosti, ale je zcela zásadní, abychom ehm, při investicích a rozhodování o nich zohledňovali i sociální a hospodářskou situaci eh, zemí, které musí eh, provádět strukturální reformy a které potřebují tento pákový efekt, aby došlo k nastartování růstu a tvorby pracovních míst, aby se sociální zátěž zmírnila. Chci také poukázat na na externí agendu, eh, vnější agendu EU. Samozřejmě je zde Ukrajina a zneklidňující Rusko. To je pravda, ale už nyní eh, se rýsuje další otázka, ta se projevila už tento týden, a sice Turecko. Naše východní hranice eh, nejsou nebo nehraničí pouze s islámskými zeměmi, se severní Ukrajinou a Rus, Srbskem, ale eh, také eh, s mezičlánkem, totiž Tureckem. A tam je otázka lidských práv, demokracie a svobody, což je zcela rozhodující, abychom zachovali rovnováhu i na eh, východních hranicích. A k tomu rada určitě zaujmout stanovisko musí. Děkuji, čas kvapí a proto těm, kteří jsou nyní ještě přihlášeni jako řečníci, nebudou moci akceptovat modrou kartu, aby se mm, všichni dostali ke slovu. Takže další je pan Ole Ludvíkson, jedna minuta. Děkuji. Mám několik otazníků o investičním plánu komise, jenž obsahuje řadu e, příslibů ale také e, e, rizik ze špatné kalkulace samozřejmě eh, vysílá obecně pozitivní signál, protože my podporujeme investice a je dobře, aby tvořili špičku eh, priorit vzhledem k 15% eh, poklesu investiční činnosti od roku 1970 eh, je zapotřebí navýšit investice. Chceme-li si eh, uchovat naši konkurenceschopnost, tak je to jediné řešení a chceme-li mít konkurenční schopnou zelenou ekonomiku. Ale také bychom se měli zamířit na širší investiční úsilí tento plán může být součást řešení, ale není celé. Děkuji. To byla přesně minuta a další je pan Miroslav Piotrovský, jedna minuta. Děkuji bardzo. Děkuji vám. Hlavním tématem eh, příštího zasedání Rady má být analýza a podpora hospodářského růstu v EU a zároveň nastavení nových směrů této politiky. Podle nejnovějších dat Eurostatu, kde se udává HDP na hlavu eh, v paritě kupní síly, eh, dochází k narušení rovnováhy hospodářského růstu. Zejména východní části Polska jsou postiženy bídou a nezaměstnaností. Tak například eh, v Lubelském vojvodství průměrný HDP na hlavu je pouze 44%. Možná proti tomu můžeme proti tomu můžeme bojovat eh, eh, pomocí eh, Ukrajině. Třeba by se mohly posílit peníze na dopravní investice v koridoru Severní moře, Baltské moře přes Luberské vojvodství a hranici Ukrajiny. To by bylo proti nezaměstnanosti a zároveň by to posílilo partnerství s touto zemí. Děkuji. Nyní paní Marie Lepen na minutu. Když jsme eh, malé dítě a když jsme velké dítě, tak eh, nevěříme v nic, eh, věříme tedy v Ježíška, a když jsme velké dítě, tak věříme v Junckerův plán, kdy, který předpokládá 315 miliard, což ne, je nic vzhledem k těm miliardám a bilionům evropského HDP. A co tedy jak chcete nalákat eh, eh, těch 290 eh, milionů soukromých investic? No asi ty z definice jen tak nepřijdou k těm veřejným projektům, které nejsou rentabilní. Takže ten váš plán je spíše plán komunikační. Realita to jsou čísla. I čísla z Řecka například, tam máme aktuální, já připomínám tedy, jste Řecko minus 25,4 eh, zaměstnanců, mm, minus 10 eh, tisíc eh, nebo zdravotnických zařízení, od, příjmy lidí klesly o 35 a nyní 560 euro, to je průměrný plat, a potom 48,5 mladých nezaměstnaných a zadlužení HDP, takže bravo za tento výsledek. Tento výsledek, to je výsledek vaší hospodářské politiky. Il y il y a une... carte bleue de Madame Harms, vous l'acceptez? Eh, akceptujete modrou kartu paní Harms? Glauben Sie, dass es eine sinnvolle Investition Myslíte si, že má smysl po tom, co jsme včera si vyslechli, eh, to, co bylo rozhodnuto v Rusku, Eh, že tedy vaší straně bude dáno 40 milionů. Myslíte si, že má smysl nyní eh, ruskému lidu odebírat 40 milionů na to, abyste bojovala proti Evropské unii? 30 sekund. vteřin jako obvykle, paní, vy říkáte cokoliv, eh, ale já to zjevně asi děláte celou dobu, nic jiného. Takže kdyby vy jste měla půjčku ruské bance, tak samozřejmě my můžeme. To je právě mm, proto, my nemůžeme e, se financovat u francouzských bank asi, protože se s nima financujete vy. A tak my jsme se museli obrátit tam. Ale zásadní vaší politiky je co? Že chcete zlepšovat e, situaci bank a finančních tržů, trhu, kdežto zásada naší politiky je chránit lidi a bránit lidi proti e, těmto tedy živlům. Nächster Redner ist nun Herr Ottmar Karas. Für Nyní pan eh, kolega Otmar Karas na minutu 30. Naše politika směřuje k tomu, aby byla posílena nezávislost členských zemí, aby byla dodržována lidská práva, mezinárodní právo a abychom eh, pracovali na růstu investicí, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti Evropské unie. A dámy a pánové, nyní k samitu. Já od toho samitu očekávám, že se členské země konkrétně předloží závazky místo, aby se vymlouvali a bránili. Chceme, aby eh, návrhy komise byly brány vážně, aby se realizovaly eh, tak, jak to žádá také parlament. Od tohoto samitu očekávám, že každá země přispěje a že Junckerův program pro růst a zaměstnanost bude mít konkrétní podobu. Ano, tady můžeme Eh, těch 25 miliard zvýšit, je třeba, je možné zvýšit eh, garance, je možné navrhovat konkrétní projekty, které budou mít e, evropský přínos eh, místo, aby ten fond se využíval pro národní zájmy. Chceme projekty, které budou udržitelné, ekologické, hospodárné a ne, že budou mít dopad pouze jednorázový. Toto chci a ne nacionalizaci tohoto fondu. Také očekávám, že se bude pokračovat v konsolidací eh, rozpočtu a že se budou zintenzivňovat strukturální reformy, abychom měli peníze na investice a deregulace, tak jak to chce komise. To očekávám. Pane Karasi, modrá karta od pana Krysogonose pane Krixokonosi, 30 teřin. Hovořil jste o respektování lidských práv, ale zpráva o zemích, eh, které, eh, kde se hovořilo, eh, o kterých se hovořilo o memorandech, v memorandech, tak tam určitě docházelo k narušování lidských práv. A to neříkáme jenom my. To všem znamená, že členské země musí narušovat eh, své závazky podle mezinárodního práva. Jak to můžete ospravedlnit? Předseda komise už před svým zvolením opakovaně poukazoval na to, že zpráva Evropského parlamentu o kontrole trojky Eh, poskytuje také náměty pro reformu politiky v Evropské unii. A musíme se dále eh, zasazovat o to, aby všechny konstrukce, eh, které se používají jako boj proti krizi, se dostaly také na právní půdu. A proto jsme. Děkuji. Nyní pan Carlos Orinio na jednu minutu. Eh, paní předsedající, program, eh, tady už teď už schválený program Junckerovy komise, eh, vzbuzuje naděje, ale zároveň tedy ta včerejší prezentace byla poměrně slabá. My opravdu čekáme na kroky, konkrétní kroky. A očekáváme, že všechno, eh, co se neuskuteční do poloviny roku 2015, je nerozjede do té doby, tak eh, to bude znamenat, že toto všechno je pouze řečnické cvičení. Do června 2015 skutečně musíme mít eh, jasný plán na udržitelný růst a fiskální konverzi musíme mít tedy fungující ekonomickou a měnovou eh, unii, čili je v sázce mnoho. Děkuji pan Kefalojanis na minutu 30. Děkuji vám, paní předsedkyně. ohledneme li se za dějinami investiční činnosti v Evropě v uplynulých letech můžeme zjistit, že stará Evropa 10, 15, 18 zemí se zdvojnásobila. Ale chybí nám 260 milionů eur. I když víme oblast stavebnictví, tak eh, koncem roku 2000, tak e, zjistíme, že 160 miliard chybí v investičním programu Evropské unie. Junkrův e, balíček obsahující 315 miliard, tam je 16 miliard z společného rozpočtu, pak eh, Evropská centrální banka a pak má nastat pákový efekt. Ale příspěvky členských zemí určitě povedou k tomu, že eh, finanční prostředky eh, se znásobí. A to je odpověď na krizi. Tak dospějeme k milionům pracovních míst pan Juncker má před sebou důležitou práci musí přesvědčovat všechny investory v Evropě, v Ázii, v Americe o tom, aby tento investiční program podpořili. 315 miliard eur, respektive tento investiční fond, bude mít a musí mít pozitivní dopad na trhy. Takže, milí kolegové, od kultury prostředků musíme eh, přejít ke kultuře investic. Akceptujete modrou kartu od pana Farí? Pane Faria, máte 30 vteřin. Děkuji, paní předsedkyně tady nejde, nejde nutně o posledního řečníka, ale předřečníka. E, k němuž jsem zvedl modrou kartu, to jste mi nepovolila a mm, chtěl bych, abyste to zaznamenala, nechala zaznamenat do zápisu. Bylo to zjevně už příliš pozdě, co mi to signalizovali, je mi to líto. Další řečnicí je paní Katrin van Bremt, minuta 30. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane předsedo rady, pane předsedo komise, Chtěla bych stručně citovat článek z dnešních novin. Evropská unie mrhá miliony eh, eur eh, na investice do letišť. To je eh, výsledek šetření mm, kontrolních úřadů my jsme obdrželi 600 eh, milionů eh, eur na eh, podporu letišť v různých zemích, které ale vůbec nejsou nutné a nejsou ani rentabilní, jsou příliš blízko k sobě. Proč to říkám? Eh, pro lidi, kteří mají Evropu rádi, je těžké takovéto články číst v novinách. My, eh, já si ale nemyslím, že mm, bychom měli přestat s investicemi. Naopak, musíme pokračovat. A frakce socialistů a demokratů je naprosto pro eh, investiční impuls. My požadujeme po radě, aby v tomto ohledu činila ještě více, investovala ještě více, ale ne eh, lhostejno kam eh, do prestižních eh, projektů toho či onoho ministra či země. My musíme investovat do budoucnosti a měli bychom si vytvořit jasná kritéria, která se vztahují k udržitelnosti, k zaměstnanosti a k perspektivnosti. Někteří to již zmínili, digitální agenda lidské zdroje a energetická unie. To je perspektivní, to vytváří zaměstnanost a růst a to nejsou prestižní objekty jednotlivých ministrů či premiéru. Děkuji. Nyní má slovo Jean Kelly, rovněž minuta 30. Možná, že nemáme jistotu, ale máme více jasna, pokud jde o návrhy eh, předsedy Junkra a jeho investiční eh, plány. Myslím, že bychom do toho měli eh, proniknout a podpořit, protože když to eh, selže, selže celá Evropa. Zejména eh, rada eh, nese velkou odpovědnost. Parlament by to měl podpořit a v určitých ohledech je smutné, že je nutno vyzvat eh, radu, aby se také přihlásila k těmto návrhům a poskytla potřebné záruky. Také členské státy mají povinnost provádět strukturální reformy, k nímž se zavázali a jak náš eh, lídr pan Weber eh, dnes ráno poukázal a také paní Beres, některá opatření, která eh, byla před eh, čtyřmi pěti eh, lety zavřena, jsou nyní úspěšná. A co je důležité, ještě důležitější, pan Juncker hovořil o důvěře, to znamená také optimismus. 30% malých a středních podniků v Irsku doufá, že budou moci příštím roce zaměstnat aspoň o jednoho pracovníka víc. To je nutné, protože když se toto hospodaří, když eh, každý malý a středně velký podnik zaměstná eh, jednoho eh, zaměstnance navíc, tak vyřešíme hlavní problém Evropy. To znamená ekonomický růst, předpokládá udržitelné projekty a nikoli marnivost. Děkuji vám. Děkuji, pane Kelly. Dalším řečníkem je Marlene Mici, jedna minuta. Signora President, so Paní předsedkyně, pane komisaři, vy apelujete na naléhavé oživení ekonomického potenciálu a investice jsou toho důležitou součástí. A, a, a takže my jsme dlouho čekali na investiční plán a já se ptám, zda se změnil. Je to něco nového? Já mám pořád ale pocit, že určitě je to krok, který nás vyvede z problému. Je třeba bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení a mm, na záchranu sociálního systému. Ale některé technické body musí ještě komise a rada vyjasnit, a to především příspěvky členských států a také soukromého sektoru. To by bylo třeba definovat. Potom eh, řízení fondu a je třeba využít, e, zamezit dvojímu využívání prostředků. Samozřejmě úspěch bude se odvíjet od efektivity a přesnosti tohoto plánu. Děkuji. Děkuji, pan Krišany Skarinč, na minutu a půl. Děkuji. Dnes hovoříme o investicích. E, v Evropě potřebujeme a kde je nalézt. Víme, že dluhy členských států se dostaly do takových výšin, výšin, že asi od nich žádné zdroje nelze čekat. Máme velké naděje od mm, soukromého sektoru. Soukromý sektor má prostředky, ale neinvestuje do ekonomiky. Musíme vyřešit otázku, proč soukromý sektor neinvestuje do evropské ekonomiky. A odpověď? je následující. Chybí mu důvěra. Důvěra. Důvěra v evropskou ekonomiku. Regulace je příliš těžkopádná v Evropě. Není zde dostatečná pružnost. Evropská komise teď nám navrhuje řešení, jak nalákat tyto soukromé investory tak, aby mohli zde realizovat projekty. Kolegové, pokud členské státy nebudou nadále provádět strukturální reformy, tak investoři nebudou investovat. Musíme snížit byrokracii, musíme zlepšit právní úpravu, která je příliš těžkopádná a musíme i stimulovat eh, rozpočty, tak aby nevykládali se zbytečně peníze, které nemáme. Děkuji. A, a nyní pan Ištván Uhej na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Pane předsedo, milí kolegové, znáte, znáte eh, výraz Skype grandparent, grandchild. To používáme v maďarštině, protože lidé nyní museli eh, opustit své domovy často, tedy Maďarsko, a jsou pořád na Skypeu, takže děti museli odjet ze země a nemají možnost třeba komunikovat tolik nebo se stýkat s prarodiči, protože se musí usadit jinde v jiné zemi a vlastně to způsobuje i sociální napětí v zemích, eh, kde působí hodně pracovníků eh, z východní Evropy, ale to působí problémy u nás, protože nemáme dostatek kvalifikovaného personálu, doktorů, zdravotníků a tak dále. V posledním roce to bylo 600 tisíc lidí, kteří odešli. Takže je třeba, aby ti to mladí, mladí lidé eh, skutečně se mohli etablovat a ne, aby museli být pořád na skype, a udržovat takto vztahy s rodinou. Děkuji. Další řečník je na minutu 30 pan David Kasa. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Za prvé chci poděkovat komisi a předsedovi Junckerovi za velice významný krok, který bude důležitý pro mm, ekonomický růst. Ale dovolte, abych zmínil jiný problém který se dotýká Evropy. Dnes hovoříme o Ukrajině a Rusku. Toto tady se obracím na radu. Expert lidských práv nedávno eh, byl naš, eh, nás navštívil a eh, odhad je, že v příštích měsících se bude další velký příval na mm, migrantů eh, na Maltu a do Itálie, takže bude se velký tlak a to je skutečně velký problém s imigranty, kteří k nám přijíždějí především ze severní Afriky. Evropská komise a Evropský parlament se snažili maximálně, a teď je to na radě a na členských státech, aby nejenom o tom mluvili, ale skutečně je to hamba, škoda, že italské předsednictví mm, nehovořilo o tomto tématu. Nemůžeme nechat země e, v tom samotné. To je otázka solidarity, jsou to lidské tragédie na středozemní moře, takže to je hamba na adresu členských států, že toto e, povolují. A teď je třeba přejít od slov činům. Děkuji. Děkuji a další řečník je Guillaume Balas, minuta. Ano, pane Junkere, pane zástupče rady, když jsem si před chvílí poslechl pana Ven Webera, pana Ansdorfa, tak oni pořád říkají, že Francie musí provést strukturální reformy. No já doufám, že co jediný efekt je, že se tomu bude smát kdo, paní Le Pen. To aspoň je výsledek tady této rozpravy. Ale já se chci podívat na meritum věci a položit otázku. Zde dnes je, def, je deflační tendence v Evropě. A já se ptám, není zde hluboký vztah mezi strukturálními reformami, liberálními reformami, které vedly ke snížení ceny práce a mm, touto deflací? Neexistuje zde dnes vztah, tedy to, že soukromí investoři se drží zpátky. Proč? Protože vědí, že zde je málo veřejných investic a především eh, malá spotřeba, že je zde. A to nikoho tady neuklidní, samozřejmě. A pane Junkere, Není zde takový rozpor mezi tím plánem, který zde předkládáte, a veřejnými investicemi, které by měly být takovou zárukou pro soukromé investice. A vy zde apelujete na strukturální reformy, ale to je něco, za tím, co investory ani trhy neuklidnilo. Děkuji. A nyní další řečnici je paní Eleny Teocharus na minutu a 30 sekund. Děkuji, paní předsedající. Eh, pane Junkere, vy jste řekl, že jste připravil ambiciozní plán pro růst a je nutné, aby tento plán byl implementován okamžitě, protože chudé země na jihu už to takto déle nevydrží. Ekonomiky členských států jsou na sobě vzájemně závislé a některé z nich nyní podléhají eh, memorandu a jejich společnost je ve strašlivém stavu. K soukromým investicím nedojde bez sociální stability a politické stability. Což potom bude mít dopad na příjmy našich občanů. Kypr, Portugalsko, Řecko i Španělsko trpí sociálními problémy, které jsou nesmírně závažné. A kdo bude zkoušet investovat za takových podmínek? Řecko prodělává další politickou krizi, lidé hovoří o výstupu z eurozóny, což by potom mělo dopad na všechny ekonomiky eurozóny. Hovoří se o státních dluhopisech a o tom, co se s nimi dá dělat na burze. Nicméně i Kypr je pod memorandem. A panují tam také velice závažné podmínky. Já se opravdu domnívám, že by to mohlo skončit nesmírně vážnými problémy a celý projekt eurozóny by mohl být zničen. Děkuji a nyní paní Maria Joao Rodriguez také na minutu 30. ta nadcházející Evropská rada bude rozhodující, protože bude opravdovým bodem obratu v Evropě. E, frakce SD e, je ochotná podpořit italské předsednictví a Evropskou komisi e, v tom tlaku na členské státy, abychom od nich dostali reálné závazky. A sice za prvé závazky k tomu, že bude existovat strategický fond pro investice, který by byl schopen podpořit ty nezbytné na investice, které v Evropě potřebujeme. A k tomu eh, potřebujeme příspěvky členských států v podobě kapitálu. A tyto národní příspěvky musí být neutralizovány. Tento závazek je nezbytný na nadcházející Evropské radě. Eh, druhé téma se týká daňové politiky, protože i tady potřebujeme nějaký obrat, nějakou změnu. A to nejen v oblasti transparentnosti, ale také v tom, aby se daně platily v té zemi, kde došlo ke vzniku zisku. Což k čemu se právě zavázal předseda Evropské komise. A za třetí eh, je to mandát, který mají eh, čtyři předsedové k dokončení hospodářské a měnové unie. Jestliže existují nějaké e, obavy ohledně dokončení e, HMU, tak si myslím, že se to týká změněných e, kurzů, protože bez nich neexistuje žádná budoucnost pro eurozónu. Děkuji a nyní Jörg Leichtfried na minutu 30. Děkuji paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Na Evropě leží stín. Je to stín nespravedlnosti to vnímá a cítí každý. Každý občan je nespokojený s touto nespravedlností, která vládne v Evropské unii. Máme tu situaci, kdy ti nezávislí zkrátka nebo musí pracovat v členských státech, ale přitom jejich životní úroveň nijak nestoupla. Na druhé straně ti superbohatí z toho profitují. Jsou to velké banky, velké koncerny, ti, ti těží z této situace, což je velká nespravedlnost nespravedlnost. A pokud se nám nepodaří tuto nespravedlnost odstranit, tak eh, ty problémy budou čím dál větší. Eh, jestliže občany vnímají eh, svůj život jako nespravedlný, tak zkrátka musíme být proti tomu, protože my chceme spravedlivou Evropu. To je problém a tento problém musíme vyřešit. A zároveň musíme řešit nerovnost. Omlouvám se, říká paní předsedající, máme nějaké problémy s tlumočením do řečtiny. Problémy s tlumočením z Němčiny do řečtiny. Už to funguje, se dozvídám. Já neumím řecky, říká pan Leichfried, bohužel. Mohl bych mluvit anglicky, pokud to pomůže. Už to funguje, říká paní předsedající. Můžete, můžete pokračovat. Mám to vzít od začátku, ptá se pan Leichfried. Ne, pokračujte. Takže pan Leichfried, v Evropě vládne nespravedlnost a tu musíme odstranit. Máme daňovou nespravedlnost tu musíme také odstranit. A musíme se také zabývat tím, aby existovala v Evropě rovnost před zákonem. I tu musíme hlídat. Nemůžeme uzavírat obchodní dohody, když jaksi eh, koncerny spadají pod zvláštní soudy a normální občané spadají pod normální soudy. To je také nespravedlnost. Musíme vytvořit spravedlivou Evropu, kde by byl každý rovný. A takovou tu Evropu musíme podporovat, jinak budeme mít velký problém. Eh, děkuji eh, paní paní předsedající, a e, doufám, že jsem dodržel čas, i přestože mě někteří nerozuměli. Děkuji také za dodržení času, říká paní předsedkyně, navzdory tlumočnickým problémům. Nyní je na řadě Paul Tang na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Investiční plán Junckerovy komise. Je, je, je to velice důležitý milník a je eh, to podle mého názoru eh, opravdu velké úsilí ze strany komise uvolnit určité finanční eh, prostředky. Samozřejmě týká se to také rady a týká se to i členských států, aby přispěli do těchto investic. Ovšem, nemůžeme se pouze omezit na krásná slova, krásné projevy. Musíme opravdu udělat něco konkrétního pro zvýšení finančních eh, možností a také by neměly rozpočtové problémy být velkou překážkou pro eh, rozvíjení veřejných i soukromých investic. Myslím, že je to velice důležitý obrat pro evropskou ekonomiku. Děkuji. Ještě poslední řečník před Catch the Eye Knut Fleckenstein na minutu 30. Paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom několik slov k tomu, co jsme vyslechli od Rady a co očekáváme od Rady ohledně Ukrajiny. Očekáváme jasná slova a rozhodné jednání, které jim bude následovat, protože eh, pokud jde o podporu násilí ze strany, eh, podporu zvoleného prezidenta Porošenka a zvolené ukrajinské vlády. To se rovná konkrétnímu podporování, eh, prosazování eh, příměří a zároveň také dialogu s Ruskem, což znamená, že musíme podpořit humanitární situaci, zejména na východě Ukrajiny. To znamená podpora vypracování konceptu decentralizace. A zároveň také musíme podporovat prosazování obsáhlých reformních programů, eh, do kterých se vláda pustila. Eh, je otázka, jestli se tím něco změní, nicméně eh, občané Ukrajiny musí brzy pocítit konkrétní reformní kroky. Stojí to know-how, to můžeme poskytnout, stojí to také finanční pomoc, tu můžeme nabídnout a zejména E, také k odstranění toho sociálního zhoršení, ke kterému vždycky dochází v takovým fázím. Zkrátka, e, zkrátka to musíme odstranit. E, děkuji, máte modrou kartu, pane Fleckensteine, od pana Šulice. Na 30 sekund, prosím. Pan Sulík. Moje otázka zní, vy říkáte, že nabídnete finanční pomoc. Eh, Ukrajina je v podstatě zbankrotovaná. A jestliže eh, nyní eh, poskytneme finanční pomoc v řádu 10 milionů euro, tak jste proto, aby Evropská unie zachránila Ukrajinu, tak jako Řecko? tak jako Řecko bylo zachráněno, respektive ještě zdaleka není zachráněno, ale už tam odteklo asi 150 miliard eh, euro. Chcete to tež udělat i s Ukrajinou? 30 sekund. Eh, Evropská unie sama to nedokáže, ale samozřejmě potřebujeme je finančně podpořit, eh, jestliže, jak chcete jak říkáte, chceme zachránit Ukrajinu. Společně s členskými státy, společně se Světovou bankou a s dalšími by se nám to mělo podařit. A to v takovém rozsahu, v jakém, budou, eh, v jakém se podaří reformy na Ukrajině. Jinak by nedávalo smysl, abychom někam eh, dávali peníze, eh, aniž by to mohlo udržitelným způsobem něco změnit. A já si myslím, že ohledně tohoto panuje v parlamentu poměrně jednota. Děkuji, já mám devět žádostí o HDI a eh, budu, budu vyžadovat dodržování času. Jednu minutu paní Mercedes Bresso. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já patřím k několika členům, kteří se domnívají, že Junckerův plán je opravdu velice dobrý a zajímavý, pokud se stane nástrojem, který umožní určitou flexibilitu pro členské státy. A když bude na evropské úrovni využíván tak, aby garantoval, že skutečně jde o investice. Mám jednu otázku pro představitele rady. Evropská rada. Zdali pak si uvědomuje, co to znamená? že členské státy prostřednictvím relativně omezených investic, prostřednictvím eh, mechanismu, který pákově násobí ten, tyto možnosti, eh, musí udělat to, co Evropa opravdu potřebuje, to znamená výrazně zvýšit investice. 300 miliard Junckerova plána na tři roky, to nebude stačit pro vyplnění deficitu, který tady je v oblasti eh, investic. Přerušený mikrofon. Eh, prosím, respektujte časový horizont. No, pan Notis Marias na jednu minutu. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Já musím říct, že je třeba, aby vy jste udělal něco, o e, těch, e, ohledně těch nelegálních e, záležitostí. My dobře víme, jaká je vaše politická identita. Nemáte vůbec právo vstupovat do vnitřních, vnitrostátních záležitostí Řecka. Eh, musíte prokazovat eh, politickou neutralitu eh, jako předseda Evropské komise, takže přestaňte hovořit, jako byste byl mluvčí těch, kterým Řecko dluží prostředky a už nebudete moci dále chránit a zachránit své přátele, kteří stojí za tím memorandem k Řecku. Vy a vaši přátelé už nebudou mít možnost pokračovat v tom, co jste v Řecku započali. Musíme se zbavit eh, eh, záckých eh, poskytovatelů půjček. Potřebujeme odpouštění půjček. Vy jste za tuto situaci sám odpovědný. Pan Neoklis Silikiotis na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Nadcházející Evropská rada se bude zabývat otázkou tureckého nedodržování mezinárodního práva a e, vstupu do výsostné hospodářské zóny Kypru. Je jasné, že Turecko pošlapává lidská práva jak u sebe doma, e, tím, že zatýká odpůrce e, vedoucích politických stran, ale také v zahraničí. Samozřejmě, že Eh, někteří se snaží Turecku v tomto uvolňovat ruce. Ovšem, co se stane, je, že Turecko tím bude pouze povzbuzeno, aby pokračovalo v tomto nelegálním, nepřípustném chování. Kolegyně, kolegové, pokud neuvidíme, že by Turecko udělalo skutečný eh, hmatatelný pokrok eh, v přistoupení k Unii, tak bychom opravdu Eh, nemohli brát vážně jejich závazky a měli by přestat se vměšovat do kyperských záležitostí. Eh, Paní Anna Gomez na minutu u nás doma v Sintře. Teď musíme eh, otevírat školní kantýny nejenom eh, bezdomovcům, ale také nezaměstnaným rodičům školáků. Nestydíte se, pane Junkere, že se to děje v Portugalsku eh, a někteří, jako pan Weber, si o milem myslí, že tam dochází k růstu. Neexistují soukromé ani veřejné finanční zdroje na podporu E, nových pracovních míst a přitom jednotlivci akumulují obrovské zisky a vyhýbají se placení daní v členských státech. Vy v komisi a e, v radě se postavte tváří v tvář LuxLeak skandálu a držte se své odpovědnosti, protože tady se vůbec nedodržují základní pravidla rovné soutěže na jednotném trhu a e, jsou tady obrovské přehmaty v oblasti finančních transakcí, daňových e, e, povinností a tak dále. A k krizi ve vnějších záležitostech. Krize v Rusku by neměla zastírat situaci v radě a do, na bíhání pra zájmům Spojených států i třeba v Libii. Děkuji, nyní je na řadě paní Marina Albiol Guzman na jednu minutu. Gracias. Děkuji. Ve španělském státě eh, si dovedeme představit, jak vypadá investiční plán Junckera. A eh, nikdo nám nemůže vysvětlit, proč eh, trpíme tolik. Pilotní plán tohoto projektu byl plán Castor, který Eh, financoval za pomoci Evropské investiční banky eh, řadu eh, aspektů. Ovšem tento projekt byl neúspěchen a přitom využil miliardu eur. A také to vedl pan Florentino Pérez, předseda Real Madridu, ale především také předseda třetí největší stavební firmy na světě. A to přece můžeme eh, nazvat přímo polikáním veřejných peněz. Tak vypadá Junckerův plán eh, tak vidíme, eh, jak se provádějí soukromé investice. Mnoho zbytečných případů. Toto je z stručné vyjádření Junckerova a plánu. Co vlastně je připraveno a jménem koho? Děkuji. Nyní pan Ivo Valdy na jednu minutu. Děkuji. Vážení Vážené sousedky a sousedé, pane Junkere, chtěl bych vám poblahopřát k vašim myšlenkám, k vaší čerstvé energii. Vím, že už jste dnes trochu unavenější a že bude obtížné nás poslouchat celé dva dny, ale chtěl bych vám vašim Eh, chtěl bych vám eh, sdělit jednu věc jménem vašich voličů. Ten program eh, investic je dobrý, ale starší občané očekávají takový program, který by rovněž poskytl odpověď na ty demografické změny v Evropě. A to je určitý fenomén, kterému jste se zatím nevěnovali a doufám, že se tomu věnovat budete v dalších příspěvcích. Děkuji, pan Manolis Glezos, na jednu minutu. Děkuji. Rada a e, Evropská rada a e, její summit e, tam se eh, vždy jedná o nějaké přesuny eh, finančních prostředků z kapes eh, daňových poplatníků do rukou velkých nadnárodních monopolů. Jsou tady další opatření, která nepochybně budou v rozporu se spravedlností a lidskými právy. Evropská rada prostě vyhledává možnosti, jak by mohla podporovat Eh, proti eh, vlády, vládu v Řecku, eh, která je zaměřená určitým způsobem a pak je tady samozřejmě velký problém s volebním systémem, místa opozice jsou eh, eh, odejímána a veřejnost eh, o všech skutečnostech ani neví. Předseda Evropské komisy Jean-Claude Juncker se snaží do toho vstupovat různými projevy a snaží se zachránit kůži řecké vlády. Ich nehme keine Blue Cards mehr bei já už nepřijímám u Catch the Eye modré karty. Zbývají ještě dva řečníci v rámci Catch the Eye. Pan Basani. Jsou tady dvě věci, které bych chtěl uvést. Eh, jedna eh, už byla pojednána v rámci modré karty. Chtěl bych upozornit pana Junkera na to, že eh, daňové podvody a vyhýbání se placení daní ne, nepokrývají všechny nebo nevyčerpávají všechny problémy v oblasti daňové. Existuje také nadměrné zdanění a to Eh, někdy eh, vyčerpává celou ekonomiku. V Maďarsku, v mé zemi, máme velice dobrý příklad. To je právě takový eh, případ u maloobchodníků potravinami kdy 27% je DPH, která se ještě zvýší o dalších 6% z rozhodnutí vlády. Takže to vlastně i vede k tomu, že se v této oblasti o maloobchodu projevuje černý obchod. A Důležité je, aby se neubíjaly peníze z již existujících fondů. Děkuji a poslední řečnici z je paní Flašiková Beňová na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedající. Pane předsedo Juncker, v nadcházejících dnech vás čeká těžká debata, zejména ve dvou oblastech. V mezinárodně bezpečnostním tématu to bude situace na Ukrajině, která se navždory našemu obrovskému nadšení a rychlému schválení asociační dohody nijak nezlepšila. Právě naopak, daňové poplatníky Evropské unie to bude stát další desítky a možná stovky milionů, milionů euro, které bychom naléhavě potřebovali pro naši ekonomiku. To druhé téma je zhoršující se sociální situace u nás doma v Evropské unii. V zemích, jako je moje, je stále velmi nízká průměrná mzda, eh, je tam poměrně vysoká nezaměstnanost oproti průměru Evropské unie. A to jsou témata, která pro vás musí být výzvou pro vaši novou komisi, ale i pro eh, zasedání summitu. Já věřím, že využijete tento předvánoční čas k tomu, abyste pomohli zejména občanům v členských státech Evropské unie, kteří nutně potřebují velmi rychlé řešení. Děkuji vám. Děkuji. A nyní bych chtěla dát slovo předsedovi komise Žánu Claudu Junckerovi a prosím, pokuste se dodržet pět minut, pokud to bude možné. Děkuji. Vážená paní předsedající, já oceňuji váš znamenitý smysl pro humor, protože už už o půl jedenácté jsme měli skončit a e, já tedy jsem tu vydržel až do hořkého konce a chci v jedné minutě říci, že většina z těch otázek, na které se ptáte, tak o těch už jsme hovořili včera i předevčírem a už byly dostatečně zodpovězeny. E, takže e, Nicméně samozřejmě mám povinnost odpovědět ještě jednou mnoha tazatelům, eh, které, kteří ovšem mezi tím opustili plenární sál. Já bych ale chtěl říci jasně, že pokud jde o tento investiční plán, abychom ho mohli prosadit eh, co nejakutněji na pomoc eh, evropským občanům, kteří to potřebují, tak Samozřejmě je potřeba, aby ho parlament v lednu schválil, eh, tak abychom co nejrychleji ho mohli uvést v činnost. Ten investiční program eh, je velice, u něj je velice potřeba zapojení evropských vlád. Samozřejmě eh, je také pravda, že nejméně šest šéfů vlád se zatím nehodlá podílet. Eh, kdyby, kdyby parlament udělal první krok, bylo by to dobré, ale eh, ten balíček samozřejmě Nikdo vlastně neřekl, kdo, kdo, kolika miliardami chce přispět k tomuto balíčku. A e, Evropská rada zítra a pozítří e, by měla vytvořit toto rozložení e, peněz. Nicméně minulý týden, v minulých týdnech jsme neměli žádný problém eh, ve vytváření tohoto programu a ve vyznačení patřičných výší. Ten program eh, samozřejmě cílí na to, aby eh, byly férově vynakládány veřejné prostředky a tak, aby nebyly rozšiřovány deficity nebo rostly dluhy. Takže mně připadá eh, inteligentní, že ty mobilizovatelné peníze z evropského rozpočtu půjdou právě na investice a to investice do eh, reálné ekonomiky. Kdo potom tedy má v Evropě investit, investovat, eh, ne-li privátní kapitál? Mají to snad být daňoví poplatníci zase a znovu? kteří, eh, kteří mají právě tolik peněz k dispozici, kolik potřebují. Eh, komise eh, bude provázet a dohlížet na tyto projekty a já to řeknu ještě jednou. Jestliže to komise bude dělat, to, k čemu jste nás vyzývali. A právě tak experti a ekonomové, e, pokud se ujmeme tohoto úkolu, e, tak potom budeme bez, e, bez přestávky každý den, každou hodinu provádět tento program tak, jak by si to poslanci přáli. Nicméně e, dochází k tomu, že e, projekty, e, které podporu, pod, by měly podporovat dlouhodobý růst a potenciál a a je potřeba je podpořit také financemi. Samozřejmě musí jít o smysluplné projekty a takovéto projekty potom e, udělají také dojem toho, jako bychom neměli v hlavě e, nic jiného než průmysl a další a další e, koncerny, což ale není vůbec pravda a není to vůbec úmysl komise. Naopak energetický mix je záležitostí členských států a nikoli komise. Já tedy musím říci, že na mě vůbec neudělali eh, dojem ti, kteří již několik dní mě vyzývají, abych neříkal vůbec nic eh, když mohou říci něco mm, jiní. Proč by předseda komise byl jediným člověkem, který nemá právo říci svůj názor a vysvětlit své přesvědčení? Já jsem eh, byl pozván do vašich řád, ale vy Eh, občas diskutujete jako eh, poslanci vnitrostátních parlamentů, nikoli jako poslanci Evropského parlamentu. Ale já jsem politik. Prosím, eh, nesnažte se zakázat mi ujmout se slova. Já hm, myslím, že všichni kritizují komisi. Ach, že komise by měla mlčet. Ne, komise nebude mlčet, tomu neustoupí. Děkuji, pane předsedo komise, za to, že jste nám eh, dokonce dal eh, několik minut navíc a děkuji za váš projev a nyní jménem rady eh, promluví pan Benedetto de la Vedova a i jeho prosím, aby dodržel pět minut, bude-li to možné. Presidente. Děkuji. Já budu potřebovat méně než pět minut. Vážení kolegové, Vážené kolegyně, děkuji vám za diskusi, kterou jsme dnes dopoledne tady vedli. A já budu reagovat na to, co řekla komise. Eh, nebudu odhadovat výsledky Evropské rady, která se sejde zítra. Ale jak jsem řekl již úvodem, předám vaše kritiky, vaše očekávání, vaše náměty i povzbuzení, které jste tady vyjádřili, například eh, k tomu obecnému plánu investic i v oblasti sektorové. Eh, ve věci investičního plánu, kterému se říká Junckerův plán. Jak víte, Evropská rada bude první radou, kde již bude předseda EU Donald Tusk a také nový předseda komise Jean-Claude Juncker. I když se oba teprve nedávno ujali své, své funkci, jsou to lidé, kteří mají obrovskou zkušenost i se zasedáním Evropské rady a také se zasedáním parlamentu. Jménem italského předsednictví bych chtěl přát hodně štěstí nejenom zítřejšímu zasedání Evropské rady, ale vůbec celé nadcházející období. Děkuji. Rozprava